Bene, abbiamo aspettato fin troppo tempo che... Eh, Myslím, že jsme čekali příliš dlouho na ty opozdělce, ale paní velvyslankyně Marzdenová už je tady, takže byla tady se mnou v 15.00 a ještě další dva poslanci tady byli s námi včas. <laughs> Byli jsme velmi trpěliví, ale jako vždy Vždycky se dává přednost těm opozdilcům a vždycky se čeká na ně. Ale my jsme se dnes rozhodli, že věčně čekat nebudeme. Vítáme zde Rosalindu Marsden a musíme uznat, že v jejím případě jmenování, k němuž došlo tedy v srpnu, tak v jejím případě jsme se s ní nemohli setkat dříve, než převzala svou funkci. My jsme se o to snažili. Domluvili jsme se na tom s baronkou Ashton, aby to tak normálně probíhalo, ale vy jste byla opravdu velmi zdvořilá a já jsem velmi rád, že mezi prvními schůzkami na vašem nabitém programu je schůzka s námi to jste teprve ve funkci od 1. září. Takže děkuji ještě jednou, že jste přišla mezi nás. Samozřejmě budeme hovořit o politické situaci v Súdánu, o roli Unie, která funguje jako stabilizační prvek, snaží se zajistit politickou stabilitu v zemi. Je zde globální mírová dohoda, která začíná přinášet první ovoce, ale musí se ještě implementovat a utvrdit. A je zde také referendum o nezávislosti území, které může vést k zajímavým perspektivám pro tuto zemi. Ještě než vám dám slovo, rád bych stručně připomněl, i když si myslím, že kolegové byli seznámeni s vašimi předchozími zkušenostmi tak připomenu, že jste byla velmi úspěšnou diplomatkou a vždycky jste se zabývala obzvlášť citlivými politickými situacemi ve své diplomatické kariéře na svých předcházejících diplomatických misích. Byla jste tři roky velvyslankyní v Sudánu, byla jste velvyslankyní také v Afganistánu a generálním konzulkou eh, v Iráku. Takže opravdu velmi složité případy, které jste měla na starosti. Členové tohoto výboru mají velký zájem o to vyslechnout si váš náhled na analýzu situace v Sudánu a budoucnosti Sudánu. Toto je vlastně naše první setkání a je to příležitost, jak zahájit dialog, který doufám bude přínosný pro obě strany a samozřejmě my jej zahajujeme s tímto záměrem. Velice rád vám předávám slovo, potom bude následovat debata, vystoupí naši kolegové, vždy si vezme slovo pět a šest poslanců a potom vy budete reagovat na jejich otázky a poznámky. Prosím, paní velvyslankyně, máte slovo. Grazie, signore presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo, za vaše vřelé přijetí. Dámy a pánové, jsem velice ráda, že jsem zde s vámi dnes odpoledne. Jak již uvedl pan předseda, rada mě jmenovala vysokou nebo eh, zvláštní představitelkou pro Sudán 11.8. a nahradila jsem pana Torbera Brila k prvnímu devátý ve funkci a bohužel jsem opravdu nemohla od jmenování do začátku mandátu navštívit parlament, protože to byla letní přestávka, ale jsem velice ráda, že jsem nyní dostala příležitost vystoupit před výborem pro zahraniční záležitosti takto brzy na začátku svého mandátu. Již jsem měla příležitost se s některými z vás setkat neformálně a také bych přivítala eh, další vaše náměty a podněty dnes odpoledne a také se těším na to, že budu v pravidelných kontaktech s Evropským parlamentem. Pokud někdo z vás plánuje cestu do Sudánu nebo chce z jakéhokoliv důvodu probrat Sudán, prosím, neváhejte a kontaktujte mě. Jako zvláštní zástupkyně EU v Sudánu mám, tedy vlastně jejich jménem baronky Ashton, řešit veškeré eh, záležitosti bezpečnostní, politické, eh, lidskoprávní, humanitární a rozvojové otázky v Súdánu. Následující měsíce budou zcela rozhodující pro budoucnost této země která se ocitla v kritickém okamžiku své historie, protože se dostala do poslední fáze uplatňování té široké mírové dohody z roku 2005, která ukončila nejdelší občanskou válku v historii Afriky a která stála 2 miliony životů. Implementace této mírové dohody je nezbytná pro další budoucnost Sudánu. Tato dohoda vlastně kulminuje referendy o sebeurčení pro Jižní Sudánce a také referendem o budoucím statutu eh, jedné z provincií. Je to naplánováno na 9. ledna 2011 a toto období, které je před námi, určí, jestli se Sudan opravdu začne pohybovat směrem k trvalému míru a stabilitě. A my všichni doufáme, že ano. Eh, Zraky celého světa jsou teď upřené na Sudan, jak také ukázalo jednání na vysoké úrovni o Sudánu v New Yorku, kterého se zúčastnil eh, místo více, premiér Sudánu a další zástupci, byl tam také americký prezident Obama a dalších 11 hlav států, zástupců eh, vysokých úředníků, ministrů zahraničí eh, ze 25 států a organizací. Mým mandátem je pomoci naplnit strategické cíle EU, které byly nedávno stanoveny v závěrech Rady z 26. července tohoto roku. A tyto politické cíle se dají zhrnout v podstatě v šesti bodech. Za prvé je třeba aktivně přispět k plné a včasné implementaci široké mírové dohody, včetně Eh, organizace důvěryhodného referenda o a jihu eh, Súdánu. To bude tedy v lednu příštího roku. Za druhé, usnadnit vyjednávání o nové situaci po referendu. Za třetí, podpořit budování institucí a posílení eh, bezpečnosti a stability v Jižním Sudánu, ať už bude výsledek referenda jakýkoliv. Za čtvrté, je třeba pomoci zlepšit bezpečnost a zabezpečit mír i v Darfuru. Za páté, podporovat spravedlnost, smíření a respekt lidských práv, včetně spolupráce s Mezinárodním soudním tribunálem. A za šesté, zlepšení humanitárního přístupu na celém území Sudánu. Moje úloha jako zvláštní představitelky EU je Eh, pokusit se uplatnit naše cíle a naši představu o mírovém a stabilním Sudánu. Samozřejmě to nemůžu zvládnout sama, musí to být kolektivní úsilí a týmová práce. Já budu spolupracovat s dalšími evropskými institucemi a eh, službami a samozřejmě také se členskými státy a také budu takovým styčným důstojníkem pro eh, strany, občanskou společnost i nevládní organizace v Sudánu i pro mezinárodní partnery, jako jsou OSN nebo Africká unie. Zejména eh, je tam eh, zvláštní zástupce OSN a také zvláštní společný zástupce Ibrahim Kembari. Také budu v kontaktu s prezidentem Bekim a také jeho panelem Africké unie, plus je tam zvláštní vyslanec USA Grisham a další mezinárodní i regionální partneři. A většinu času vlastně strávím přímo v terénu, cestováním na místě a tak dále. Od okamžiku, kdy jsem se ujala funkce, k prvnímu září jsem navštívila již Sudán, kde jsem se setkala s vysokými představiteli v Chartum a v Džubě a také se zástupci mezinárodních partnerů. Navštívila jsem také New York, abych se zúčastnila jednání na vysoké úrovni o Súdánu, což eh, svolal generální tajemník OSN. Bylo to minulý pátek a účastnila jsem se dalších schůzek eh, na téma Súdánu. Vedla jsem jednání se s americkými, čínskými, ruskými, eh, nizozemskými a dalšími protějšky, kteří jsou vždycky také zvláštními eh, vyslanci pro Sudán a v následujících týdnech plánují další návštěvu Sudánu. Chci také navštívit Addis Abebu. Chci se setkat eh, s vůdčími osobnostmi Africké unie a navštívím také Ženevu. Ještě než eh, se vyjádřím ke konkrétnostem mandátu, dovolte mi, abych řekla něco stručně o jednání na vysoké úrovni v New Yorku minulý pátek, kterého jsem se zúčastnila. Jak už jsem se zmínila, tohoto jednání se účastnili lidé na velmi vysoké úrovni, účastnila se také baronka Eštnová a zástupci mnohých členských států. Na tomto jednání bylo vysláno velmi silné poselství mezinárodnímu společenství v tom smyslu, že Sudan si nemůže dovolit návrat ke konfliktu. Referenda se musí konat včas a výsledky musí být respektovány a všechny strany eh, musí upustit od násilí a účastnit se mírového procesu. Prezident Obama řekl, že eh, Sudánci může vybrat pouze mezi větší izolací nebo eh, tedy eh, hlubšími vztahy s USA. Řekl, že neexistuje mír bez spravedlnosti a nemůže existovat žádná normalizace vztahu s USA bez toho, aby někdo složil účty za spáchané zločiny. E, také zaznělo, že Sudan je připraven pozitivně na toto zareagovat. Ze strany sudánského představitele e, zareagoval na tuto novou pozitivní politiku u prezidenta Obamy a řekl, že to může být nakonec situace prospěšná pro všechny. Prezident Savukia řekl, že referenda se musí konat včas. Řekl, že sklus by mohl znamenat návrat k násilí. E, Rada bezpečnosti musí monitorovat pokrok na jihu eh, se asi bude hlasovat pro nezávislost. Také řekl, že vláda Jižního Sudánu musela dosáhnout více za pět let, než jakákoliv jiná sudanská vláda za, pos- za posledních 50 let. Evropská unie uvedla, že je nutné respektovat širokou mírovou dohodu a eh, volala po kvalitních referendech, jejichž výsledky by byly respektovány. Evropská unie také volá potom, aby uspořádání referent bylo urychleno. K Darfuru. EU vyjádřila obavy týkající se bezpečnosti a humanitární situace a vyzvala všechny strany, aby se pustili do dalších vyjednávání v Doha. A EU také volá po plný přístup pro UNAMID a pro mírotvorce. Evropská unie zdůraznila, že chce mír spolu s spravedlností a musí skončit e, kultura e, beztrestnosti a také je třeba obnovit experta pro lidská práva, tento institut v Sudánu. Evropská unie také řekla, že podporuje zapojení USA v čele s prezidentem Obamou a také podporuje klíčovou úlohu, kterou hraje OSN a Africká unie, zejména prezident Mbeki a jeho panel. A také chceme, aby sudánské strany využily tuto unikátní příležitost, která se jim nabízí. Celkově myslím, že se tomuto jednání podařilo eh, upozornit eh, v velmi kritickém okamžiku na situaci v Súdánu. Generální tajemník eh, prokázal vedení při svolání schůzky a bylo také dobré, že se osobně účastnil i prezident Obama. EU celkově byla také dobře zastoupena a místo předsedové Taha a Meky řekli, že ten proces musí být i nadále, tedy proces referenda musí být velmi transparentní, důvěryhodný a výsledky musí být respektovány. Měli bychom pokračovat v procesu nastartovaném touto schůzkou na vysoké úrovni. Dovolte mi, abych řekla něco ke klíčovým prvkům a tomu, co dělá Evropská unie pro to, aby podporovala tyto klíčové eh, cíle. Nejprve implementace mírové dohody. Prvním krokem jsou referenda do referend o, nebo do referenda o sebeurčení pro Jižní Sudan a pro budoucí statut OBA zbývá pouze 100 dní. Pokud jde o referendum o Jižní Sudán, přípravy pořád zaostávají a e, komise pro to druhé referendum ještě nebyla ani zřízena, takže je před námi ještě mnoho práce a nesmíme ztrácet čas. Registrace a hlasování v referendu pro Jižní Súdán se odehraje přímo na jihu, ale také v části severu, kde žijí jižané a také v některých zámořských zemích. Evropská unie řekla jasně, že referendum musí proběhnout v klidu a včas a musí odrážet skutečné přání sudánského lidu. A toto zaznělo velmi, velmi silně na New Yorkském jednání. Předseda výboru pro referendum pro Jižní Sudán právě prý oznámil, že registrační proces začne 11, 15.11. Eh, a také řekl, že doufá, že snad bude možné aby se referendum opravdu konalo podle plánu 9.1. Evropská unie tam vyšle pozorovací misi, která bude monitorovat ref, proces referenda, včetně e, fáze registrace voličů. To bude velice viditelný a důležitý příspěvek k transparentnosti procesu referenda. Evropská unie také poskytuje technickou podporu pro výbor nebo výboru pro toto referendum. Jsou tam tři techničtí experti, kteří spolupracují s touto komisí, dva v Džubě a jeden je v Chartumu. Také doufáme, že to, co se budeme moci poučit z procesu referenda, tak je to také uvedeno, nebo bude to uvedeno v závěrečné zprávě pozorovací mise, že toto vše bude eh, zohledněno. Nezávisle na UNMISu, což je mise OSN v Sudánu. Generální tajemník OSN zároveň oznámil, že tam bude panel na vysoké úrovni pod vedením pana Kapy. Tento panel již byl zřízen na žádost sudánských stran, aby zlepšil důvěryhodnost procesu referenda. Tento monitorovací panel nebude pozorovatelská mise jako taková, ale bude mít přehled o přípravách a pořádání referenda, bude využívat veškeré informační zdroje, včetně údajů, které se sbírají jiné pozorovatelské mise, jako třeba mise EU. Za druhé, pokud jde období po referendu a vyjednáváních, je zde paralelní proces vyjednávání mezi stranami. Tento proces již byl zahájen a odehrávají se diskuse ve čtyřech pracovních skupinách, kde jde o občanství, bezpečnost, hospodářské a finanční otázky. Tam také eh, jde o vodu, ropu, měnu a dluh a mezinárodní dohody a smlouvy. Práce pokračuje, ale je třeba ji urychlit. Je důležité, aby nové uspořádání po referendu o spolu žití bylo uplatněno v těch klíčových oblastech pro obě strany, navz, bez ohledu na to, jak referendum vlastně dopadne. Myslím, že zejména důležité jsou právě otázky ropy a občanství. Také jde o statut min- minorit, které žijí jak na severu, tak na jihu Sudánu. Je třeba zde mít konstruktivní vztahy mezi stranami bez ohledu na výsledek referenda. To bude klíčové pro bezpečnost Sudánu a celého regionu. Za třetí se chci dotknout podpory pro Jižní Sudán. Evropská unie podporuje venkovský rozvoj, právní stát, zajišťování základních služeb a budování kapacit na jihu Sudánu. 17.9. jsem se účastnila jednání na vysoké úrovni o budování kapacit v Jižním Sudánu. Bylo to pořádáno zde v Bruselu Evropskou komisí za podpory eh, UNDP. Byla tam delegace v sudánské vlády pod vedení pana Davida Denga, eh, ministra financí a hospodářského plánování. A ten tam prezentoval akční plán, kde bylo 19 hlavních priorit pro to, jak rychle vybudovat kapacitu zprávy a řízení do konce eh, přechodného období té mírové dohody, to znamená července 2011, opět bez ohledu na výsledek referenda. Dárci, včetně mnohých členských států EU, pochválili vládu Súdánu eh, za odhodlání stanovit si priority a budovat kapacity. A dohodli se s vládou Súdánu na tom, že budou dále implementovat tento plán, pokud možno tedy s plnou podporou. Světová banka také uvedla, že i oni budou pořádat další jednání, a to 9.10. ve Washingtonu. Nyní k otázce Darfuru. Evropská unie se musí i nadále na Darfur zaměřovat. Humanitární a bezpečnostní situace v Darfuru je stále znepokojivá. Násilí v Darfuru už stálo stovky tisíc životů. Miliony museli opustit eh, své domovy a žijí jako uprchlíci ve špatných podmínkách v táborech. V posledních měsících došlo k dalším incidentům bojů vládních složek s rebely, také jsou tam interní spory, a jsou zde problémy i s, civil, s civilním obyvatelstvem, i vlastně se zaměstnanci misí OSN, došlo k únosům pracovníků OSN a tak dále. My spolupracujeme s Africkou unii na řízení krize v Darfuru. Evropská unie poskytla značné finanční, eh, logistické a personální zdroje této misi v Sudánu v letech 2004 až 7 a teď členské státy EU už e, platí téměř 40 UNMIDu, což je ta, to jsou ty společné, je to společná mírotvorná mise. A UNMID by se měl zaměřovat na svůj hlavní cíl, což je ochrana civilistů a poskytování humanitární pomoci tím, že se vytvoří bezpečné prostředí. Pokud jde o politickou stránku věci, Evropská unie vždy velmi silně podporovala úsilí eh, panu Baselemi, vyjednavači OSN a snaží se přimět o všechny strany, aby se připojili k mírovému procesu z Doha. Pan Baselej potvrdil, že vyjednávání mezi sudánskou vládou a hnutím pro osvobození, což je jedním z, z hnutí, bude pokračovat 29.9. v Darfuru a cílem je dosáhnout široké mírové dohody. A vím, že pan Paselu na tom pracuje opravdu tvrdě, aby eh, přiměl ještě ty další eh, hnutí eh, pro spravedlnost a rovnost a také hnutí pana Vída, aby se i oni připojili k těmto mírovým rozhovorům. K otázce humanitárního přístupu. Evropská unie a členské státy jsou společně největším poskytovatelem humanitární pomoci v Sudánu. Evropská unie i nadále tlačí na to, aby se nebránilo humanitárnímu přístupu. A naposled to bylo na té schůzce na vysoké úrovni v New Yorku, ale také ve stálých kontaktech se sudánskou vládou. Sudánská vláda nedávno přijala novou strategii pro Darfur, která zahrnuje také to, že je nutné eh, umožnit uprchlíkům vracet se do svých domovů. Ale teď záleží na tom, jak se ta dohoda bude implementovat a co se stane přímo v terénu. Evropská unie řekla jasně, že je připravena se pustit do vyjednávání s vládou, ale že pro nás je důležité to, aby byly striktně dodržovány všechny humanitární principy a jakékoliv eh, na jakýkoliv návrat kohokoliv musí být vždycky bezpečný, monitorovaný, dobře informovaný a hlavně dobrovolný. A samozřejmě se musí řešit eh, otázky obsazení půdy. Neměli bychom zanedbávat ani východní Sudán, protože některé z těch nejhorších indikátorů jsou právě pro východní Sudán. Sudánská vláda UNDP chtějí pořádat mezinárodní investiční konferenci v Kuwaitu, která by se týkala právě východního Sudánu. Bude to 1. 2. 12. Řídící výbor pro tuto konferenci, kde jsou zástupci sudánské vlády, Kuwaitský fond, Islámská rozvojová banka UNDP, právě finalizují přípravy na tuto konferenci a také přeskoumávají e, projektovou dokumentaci. A sudanská vláda již naznačila, že doufají, že Evropská unie se také zúčastní. Vím, že Mí kolegové v Evropské komisi se budou zaměřovat také na východní Sudan při přípravě programování 150 milionů euro z EDF 9. To jsou prostředky, které ještě nebyly využity a které mají pomáhat zranitelným skupinám v konfliktních zónách Sudánu, včetně jihu a Darfuru a na východě, tedy v těchto třech oblastech Sudánu. Nyní pokud jde o spravedlnost, smíření a lidská práva. Evropská unie chce mít mír se spravedlností a nechce už beztrestnost v Darfuru, chce spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem. Vítáme iniciativu prezidenta Bekyho, pokud jde o smíření a spravedlnost, ve zprávě, kterou předložil jeho panel k Darfuru. Evropská unie má dobře známou pozici podpory Mezinárodního soudního tribunálu jako instituce, respektujeme ale také nezávislost tohoto soudu. Chceme, aby se sudánská vláda plně zapojila ve spolupráci se soudem a chceme, aby dostali svým mezinárodním závazkům. Podporujeme také práci nezávislého experta pro lidská práva v Sudánu. 17. září nezávislý ex- Pert, Justice Osman, a soudce Osman, pardon, prezentoval svoji zprávu v Ženevě a ve svém úvodním slově tento expert řekl, že si váží zapojení sudanské vlády, že zaznamená určitý pokrok, ale také řekl, že ještě v mnoha oblastech ten pokrok není dostatečný. Řekl, že chybí Mezinárodní komise pro lidská práva, což je ale uvedeno v, v široké mírové dohodě. Jsou zde určitá rizika vázaná na referenda a nedostatek bezpečnosti pro civilisty. V interaktivním dialogu, který následuje, Evropská unie také již poukázala na ochranu civilistů, dětský, na dětské vojáky a další problémy týkající se přípravy na referenda a zdůraznila potřebu rozšíření mandátu. To tež chtěli i USA. Usnesení bude snad odhlasováno v několika následujících dnech. Dámy a pánové, pokud dovolíte, ukončím svůj úvod eh, na tomto místě, ale samozřejmě vítám vaše otázky, stejně jako různé připomínky a podněty, poněvadž jsem na začátku svého mandátu a toto je velice obtížné téma. Děkuji vám. Děkuji paní velvyslankyně a jako první paní Sargentini. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Marzdenová, že jste mezi nás dnes přišla. Já jsem si vyslechla vaše slova a má otázka se týká především Mezinárodního trestního soudu, o kterém jste se právě zmínila. Mezinárodní trestní soud eh, vydal zatykač na al a poté se přišlo na to, že spolupráce s tímto mezinárodním trestním soudem je velmi omezena. Takže jakým způsobem chcete pracovat, jakým způsobem chcete posílit pravomoci tohoto mezinárodního trestního soudu, protože Al-Bashir nebyl začen, ačkoliv vlastně se objevil na území této země. V listopadu se má v Libii konat africký summit. Dokážu si představit, že se tam pan Al-Bashir zase ukáže. My všichni tam budeme a budou tam také zástupci komise a členských států. Jak eh, budeme jednat, co budeme dělat, když k tomu dojde? Panel na vysoké úrovni o Darfuru, předložený Africkou unii, předložil své plány ohledně dlouhodobého míru v Sudánu. Já doufám, nebo my všichni v tom můžeme jen doufat, ale jak eh, bude probíhat implementace těchto návrhů? A moje poslední otázka. Vracím se k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Znepokojuje mě, že budeme konfrontováni s tím, že se pan Al-Bashir objeví v Libii. Já si vzpomínám na summit před pár lety, kde byl pan Mugabe, kde jsme nemohli zabránit jeho přítomnosti. Nicméně to omezuje prostor ke skutečným politickým rozhovorům a podstatně to omezuje naše pole působnosti. Děkuji. Děkuji paní z Argentiny, pan Tanok. Jenom procedurální připomínka, pane předseda, předsedo. V těch předchozích dvou výměnách názorů ten proces byl takový, že eh, koordinátoři skupin měli postupně možnost vystoupit jako první a kladli otázky. Tak jsem se chtěl zeptat, proč jste zvolili jiný formát. Vím, že tady není příliš mnoho poslanců, ale je zvláštní, že začne vlastně na náhradnice z jedné z menších skupin spíše, než aby začaly EPP e socialisté, prostě ty největší praxe, tak jak tomu většinou bývá. Eh, Podívejte se. Postupoval jsem velmi pragmaticky, protože zde mám čtyři řečníky, takže jsem to udělal podle toho, jak se přihlásili. Paní z Argentíny byla jako první společně s vámi zde přítomná, takže jsem to udělal takto a nebral jsem v úvahu tato pravidla. Ostatní koordinátoři se nepřihlásili o slovo, takže jsem jednal velmi pragmaticky, podle velmi pragmatických kritérií. Pane Tanoku, chtěl jste se vyjádřit k tomu nebo i k věci? Aha, takže to jsem asi teď další řečník, ale jenom mě to připadá zvláštní, ale chápu, že tady není příliš velké, velká účast. A jste příštím řečníkem. Děkuji, já děkuji za tento úvod z vašeho životopisu. Vím, že máte za sebou velikou diplomatickou kariéru pro Spojené království. Byla jste vyslankyní v Chartumu a jste možná první eh, první osobou po Lisabonu, takto jmenovanou, eh, která eh, tady je ze Spojeného království a má takovou tu funkci, takže samozřejmě pro nás je to velmi zajímavé. Sedíte v horkém křesle, to je jasné, já jsem sám v několika letech pozorně sledoval Súdan, je to obrovská země, obrovské zásoby plynu a ropy, ale také hrozná situace lidských práv. Vy jste tady prošla už otázky Darfuru, občanské války eh, na jihu a také co teď s obviněnými respektive s obviněným, který je zároveň ovšem eh, prezidentem země, je obviněn u Mezinárodního soudního tribunálu, takže to je velmi ožává otázka, jak tomu přispívat diplomaticky. Ještě k otázce jihu. To mě obzvláště zajímá. Místo nebo viceprezident Jižního Sudánu navštíví tento výbor v blízké budoucnosti. Mě eh, znepokojuje to, co jste také říkala na úvod, ale více mě ještě znepokojuje to, že Chartum by se mohl pokusit situaci ještě zhoršit nebo eh, zablokovat. A nebo také se může eh, stát, že jich se prostě rozhodne, že už toho má dost. A co potom udělá Evropská unie, zejména v situaci, kdy eh, třeba to referendum bude zastaveno ne z administrativních problémů kvůli registraci, ale prostě to bude falešná hra ze strany severu. Co v takovém případě udělá EU? Uzná jich i bez referenda na základě toho, že sever, který vede prezident Al-Bashir, který je obviněn mezinárodním eh, tribunálem, prostě se nedržel eh, té mírové dohody. Co s těmi třemi miliony jižními Sudánci? Budou v nějakém ohrožení, když by došlo k vyhlášení nezávislosti? E, třeba přijdou o sudánskou státní příslušnost, mohli by být třeba deportováni nebo se stanou osobami bez státní příslušnosti, hovoří se o tom a prezident Obama naznačil, že by byly staženy sankce, aby právě na svou stranu stáhl sever e, sever Sudánu. Zároveň víme, že Spojené státy dost váhají, pokud o Mezinárodní soudní tribunál. Eh, byl tam problém s obviněním Al-Bashira, eh, což je ale zajímavé, že, protože USA vlastně nepodepsali římský statut. Mohli by se snažit to zvrátit jako součást dohody a vlastně, že by mohli dát tomu muži beztrestnost, i když si ji vůbec nezaslouží, protože by to brali jako cestu, jak dosáhnout smíření. A co s Radou bezpečnosti OSN? Má pravomoc udělat něco s obviněnými osobami, uplatnit tady potvrdit to obvinění u e, ICC, možná by se dali přesvědčit Číňané nebo další země, možná by to Evropa nemohla iniciovat, ale co teď třeba s Francií a Velkou Británií, přesvědčili byste je vy, ehm, nebo myslíte, že ta pozice EU na OSN bude tak silná, že, se, že, se, že si prosadí svoji, pokud jde o toto obvinění na Mezinárodním soudním tribunálu? Zmínila jste pozorovatelskou misi. Chtěl jsem se zeptat, kdo bude tím hlavním pozorovatelem ze strany EU. Také si chci zeptat na vaši funkci, konkrétně váš úřad. Máte dostatek zdrojů pro takovouto práci? Máte pocit, že máte dostatek financí, dostatek eh, pracovníků, logistiky? Tam vím, že v Sudánu infrastruktura je velice chabá máte pocit, že, že toho máte dost eh, z hlediska zdrojů nebo potřebujete více. A potom je tady osobna, osobní otázka, možná na ní ani neodpovídejte, ale mě by zajímalo, jestli máte britský diplomatický pas eh, pro tuto práci, protože jste opravdu první Britkou, která něco takového dělá. Eh, dostávají to tedy naši velvyslanci, ale ne eh, europoslanci a tak dále, takže máte britskou pro, diplomatickou propustku nebo cestujete na obvyklý britský pas, to jenom tak čistě ze zájmu. Děkuji, pane Tanoku. Pan Weigl. Děkuji. Eh, bohužel nezdílíme nadšení našeho kolegy, protože nikdo ze slovinských kolegů nebyl vybrán pro tuto první skupinu evropských eh, diplomatů. Nicméně jsem velmi spokojen se způsobem, jakým paní velvyslankyně hodnotí situaci v Sudánu. Chybělo mě zde jen trochu hlubší politické hodnocení. Co očekáváme, že se v Sudánu stane, co se stane 9. ledna? Máme nějaká očekávání? Já jsem nedávno hovořil s některými sudánskými politiky, kteří se také účastnili jednání v Doha a oni očekávají, že 9. ledna vypukne občanská válka. Takže říkají, že se vůbec nedá zabránit vypuknutí občanské války. Máme tedy scénář, nebo poskytl ten eh, meeting v New Yorku, nebo to jednání v New Yorku nějaké opravdu důkladné posouzení toho, co by se mohlo stát eh, podle toho, jak referendum dopadne. A dále bych se vás rád zeptal, paní velvyslankyně, vy už jste byla jako velvyslankyně v Sudánu. Také já jsem byl několikrát v Sudánu, když se řešila darfurská krize. Všichni samozřejmě víme, jak nespolehlivé jsou politické debaty s aktéry v Súdánu. Abyste se zmínila o některých z nich. Citovala jste Abdullah Vachída a Kalila Ibrahima. Takže oni jsou pořád ještě ve hře. Pořád ještě zastávají důležitá místa, vedou významné skupiny v Súdánu. Stojí v jejich čele, ale já nemám pocit, že je s nimi veden nějaký dialog. Kalil je podle mě ve vězení ve Francii nebo něco takového, pokud mě mé informace neklamou, takže To asi není ta nejvhodnější taktika, pokud chcete uzavřít s někým politickou dohodu. Takže já bych eh, volal potom, aby byl veden skutečně seriózní a trvalý dialog se všemi skupinami rebelů pokud tady hovoříme o Darfuru, ale to tež platí i pro Jižní Sudán. Nejsem tak přesvědčen, ti, kteří se sešli v New Yorku neměli nějaké ESO v rukávu a že ta situace je tak jasná a srozumitelná, jako vy jste teď eh, popsala. Já mám určité velmi závažné pochybnosti a obávám se, že v následujících měsících eh, před vámi stojí opravdu velké úkoly. Ale já jsem jeden z těch europoslanců, kdo bude žádat o kontakt s vámi a pravděpodobně budu také cestovat do Sudánu. Děkuji. Děkuji, pane Weigl. Pan Svensson. Tak så mycket, herr eh, Děkuji eh, mnohokrát, paní eh, zvláštní zástupkyně, za tuto analýzu a za vylíčení této velmi těžké situace. Vy jste se zmínila také o tom, že jsou tam naleziště ropy, to samozřejmě hraje také roli z hlediska rozdělení těchto zdrojů mezi severem a jihem. Samozřejmě jsou tam také zahraniční privátní zájmy. Může i to hrát roli v souvislosti s připravováním plánů na referendum a také v souvislosti se stabilitou. Nebo tyto zahraniční zájmy nejsou v této souvislosti tak důležité? Děkuji, pane Svensone, paní Hautala. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Paní velvyslankyně, já už jsem měla tu velmi příjemnou příležitost, možnost setkat se s vámi včera a jsem přesvědčena, že máme opravdu tu pravou zvláštní zástupkyni v Sudánu. Děkuji vám tedy ještě jednou za váš čas. Ráda bych vám řekla, že můj úřad se dnes setkal s obhájci lidských práv ze Sudánu, s Alim Abádem a dalšími a hovořili jsme o tom, jak je složitá situace obhájců lidských práv nyní v Sudánu. Bylo nám řečeno, že bezpečnostní složky je neustále pronásledují a obtěžují. Takže má otázka je, co si myslíte, že by mohla evropská delegace v Chartumu udělat v této otázce? A já se na situaci dívám tak, že nebylo vynaloženo skutečné úsilí na práci s obhájci lidských práv. Takže zavážete se vy jako zvláštní zástupkyně EU, že Evropská unie se bude zaměřovat na spolupráci s obhájci lidských práv, a což je vlastně teď je i povinnost Evropské unie. A budete připravena zajistit, že budete úzce spolupracovat také s občanskou společností Sudánu a že se uspořádá také workshop, abychom se domluvili, jakým způsobem bychom s nimi mohli spolupracovat. Já jsem si jistá, že právě přínos obhájců lidských práv v Sudánu bude klíčový pro mír a spravedlnost. Děkuji, paní de Kaiser. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, Marcen, vítáme vás v Evropském parlamentu a dovolte mi, abych vám řekla, že vás velmi znám a také jsem vás zažila v terénu v Chartumu a jsem proto velice ráda, že naše zvláštní zástupkyně je někdo, kdo má tak blízko k terénu. Chtěla bych vám poblahopřát práci, kterou jste vykonala. Myslím, že to byla dobrá volba. Teď budeme mít jistě příležitost eh, znovu diskutovat o vaší nové zkušenosti. Lituji, že jsem dorazila později, ale jsou tady manifestace v ulicích, to víte, my se jich ostatně účastníme, takže to vysvětluje moje spoždění. Je možné, že jste hovořila o některých tématech nebo otázkách, které vám teď položím. Pokud jste již o tom hovořila, tak nezačínejte znova, já se budu informovat u svých kolegů. První věc. To je ta perspektiva referenda, určitě jste o tom hovořila. jaké dopady mi mělo případné rozdělení Sudánu. Ne z hlediska afrického okolí, ale z hlediska otázky Darfuru. Mělo by to dopad? Podle mého názoru ano, protože Někdy jsme tady viděli zástupce Darfuru, kteří říkali, že by nikdy toto neakceptovali, takže bylo by dobré, kdybyste k tomu poskytla vysvětlení. Druhá věc, to jsou volby které proběhly a které byly poznamenány mnoha nesrovnalostmi. Byly odlišné na severu a na jihu a na jihu došlo k politování hodnému intervenování do průběhu ze strany ozbrojených sil. Co bylo uděláno, nebo co se připravuje v tomto smyslu, nebo jak se díváte na tuto věc v souvislosti s referendem. Jsou tady ještě určitá rizika eh, tohoto zasahování? A nebo eh, mise OSN může být tím nárazníkem a může tam sehrávat určitou roli. A třetí věc. Opozice na severu bojkotovala volby, tedy ty předchozí volby. To znamená, že opozice je velmi málo zastoupena ve schromáždění Eh, máte dojem, že po těchto volbách, které vypadaly jako jakýsi první krok směrem k několika stranám a k demokratičtějšímu režimu, máte dojem, že na severu mm, je určitý ústupek nebo Máte pocit, že tyto volby nějakým způsobem mohly poškodit opozici mm, v souvislosti s taktikou, která tato opozice používala? Děkuji. Konklude gli interventi l'onore. A jako poslední eh, pan Lunáček. Paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo. Já Vřele vítám paní velvyslankyni. Dříve jsem vás neznala, ale slyšela jsem o vás a také jsem si četla váš životopis. Vypadá to tedy, že jste jedna z nejkvalifikovanějších eh, pro tuto práci. Tak to alespoň vypadá, pane Bruku, podle mě. V každém případě Mám tři oblasti, o kterých bych se chtěla zmínit. Částečně už se o tom zmínili někteří z mých kolegů. Role ropných společností v Súdánu. Tam je jich několik, které se snaží vytěžit eh, co nejvíce ropy, především eh, z hranice mezi severem a jihem. Už eh, před deseti lety se o to snažila rakouská společnost, která už tam tedy není. Já si myslím, že problém s těmi mezinárodními ropnými společnostmi je, že některé z nich se chovají, jako kdyby byly na jiné planetě. Vůbec se nedívají na to, v jaké zemi jsou, jaké problémy tam existují. Co nám můžete říci o kontaktech, které s nimi máte a o roli, kterou se hrávají v mírovém procesu, v procesu nadcházejících referent? Hrají takovou roli, že podporují ten proces, jak to vypadá s těmi příjmy z ropy, jak budou rozděleny potom tyto příjmy po referendu. Bude zde i něco ze strany Evropské unie, co bychom mohli udělat, abychom eh, ropné společnosti přiměli k podpoře tohoto procesu na místě? Druhá oblast eh, se týká toho, o čem hovořila má kolegyně Heidi Hautala vaše budoucí kontakty s občanskou společností a jejich organizacemi, s obhájci lidských práv, především v Chartumu, ale možná i jinde. Například organizace žen, organizace ekologické, které existují. Je jich tam velmi málo, je tam velmi málo lidí, kteří se tomu věnují, ale organizují nebo existují tyto organizace a zaslouží si také podporu a zájem z naší strany. Takže je to něco, co jste si naplánovala, co chcete dělat v budoucnosti, chcete s nimi hovořit, chcete je zapojit do toho, co děláte. A třetí otázka se týká uprchlíků z Jižního Sudánu, kteří pořád ještě žijí v táborech. Jak jsem byla informována, tak šaria platí na severu a vztahuje se na kohokoliv. Nedělá se vůbec rozdíl mezi tím, zda jsou to muslimové nebo ne. A většina z těch uprchlíků eh, jsou křesťané, ne mos- muslimové. A byly zde potom problémy, že v některých těch eh, táborech eh, se třeba prodával a konzumoval alkohol, což je pod zákonem šaria zakázáno, zakázáno a tito uprchlíci potom se ocitli ve vězení. Takže Můžete nám něco říci o těchto uprchlících z Jižního Sudánu, kteří jsou většinou křesťané, nejsou to muslimové a přitom podléhají zákonu šaria, který není tedy v souladu s jejich eh, vírou, s jejich přesvědčením. Děkuji. Děkuji, paní Lunáček. To je tedy celý seznam eh, otázek a slovo má tedy paní velvyslankyně, aby je zodpověděla. Um, Děkuji vám všem za velice zajímavé otázky. Pokusím se na ně všechny odpovědět. Začnu tím, co se ptala paní Sargentini. Ptala se na Mezinárodní soudní tribunál. Jak jsem uvedla, Evropská unie důsledně podporuje práci soudu jako instituce a vyzvala sudánskou vládu ke spolupráci se soudem. Vysoká představitelka, jak víte, v posledních měsících vydala alespoň dvě veřejná prohlášení týkající se návštěvy Čadu a potom Keni, prezidenta eh, Bašíra a připomněla těmto zemím jejich mezinárodní povinnosti. Takže my jsme se nebáli říci jasně naši pozici. Beru v úvahu to, co jste říkala o samitu EU Africká unie na konci listopadu. Víme, že probíhají diskuse s Africkou unii, ale nechci zacházet do podrobností. Nicméně zaznamenala jsem si to, co jste říkala. K otázce panela prezidenta Beckyho a toho, jak můžeme pomoci implementovat jeho návrhy. My jsme podporovali prezidenta Beckyho a jeho tým k tomu, aby učinili i následná opatření, zejména pokud je tu část zprávy, která se týká spravedlnosti a smíření. Jak víte, prezident Mbeki dostal od summitu, myslím v Abuji, Africké unie mandát, který eh, je vlastně rozšířený a také přikládáme veliký význam úloze, kterou prezident Mbeki hrál a hraje celé řadě otázek v Súdánu. Evropská unie poskytovala a poskytuje technickou podporu pro jeho zapojení do práce na ujednání po pořádání referenda Pantenok. Položil celou řadu otázek. Za prvé se ptal na to, co se stane, pokud vláda Jižního Sudánu unilaterálně přijme rozhodnutí, co by tedy s tím Evropská unie dělala. No, je obtížné spekulovat o tom, co by kdyby. Ale já myslím, že my jsme vždycky zdůrazňovali, že Evropská unie zejména chce, aby se referendum vůbec odehrálo v souladu s mírovou dohodou. Chceme, aby bylo uspořádáno včas a aby bylo důvěryhodné. A myslím, že to nejlepší, co my můžeme udělat, je prostě i nadále trvat na plné implementaci mírové dohody v tomto bodě, protože je to zdaleka nejlepší cesta vpřed. Pokud jde o to, co by se stalo s jižními Sudánci žijícími na severu, tak to je klíčová otázka. A platí to i naopak, co se severany, kteří žijí na jihu Sudánu. Je to jedna z vůbec nejdůležitějších a nejcitlivějších otázek projednávaných v rámci jednání o situaci po referendu. Je důležité, že ať už referendum dopadne jakkoliv, jednotlivci musí mít tu jistotu, že eh, se na ně nikdo nebude nějak cíleně zaměřovat a nějak eh, jim bude ubližovat, takže musíme se s našimi partnery na toto zaměřit jako na jeden právě z nejkritičtějších bodů před referendem, abychom měli tyto záruky. Ptal jste se dále na možnost toho, že obvinění eh, ICC by bylo vlastně nějak odloženo nebo zablokováno ze strany eh, OSE nebo Rady bezpečnosti, k tomu nemám co říci, kromě tedy jedné věci, která platí pro Radu bezpečnosti OSN. Ta má pravomoc odložit takovéto obvinění Mezinárodního soudu až na jeden rok, ale nemůže ho jakoby zrušit úplně. O tom se teď již diskutuje nějakou dobu. Africká unie vyjádřila trošku zájem o tuto možnost, ale já myslím, že to zatím není ve hře. Ale jak jsem právě řekla, je to jenom otázka odkladu. Každopádně Rada bezpečnosti nemá pravomoc úplně zrušit zatykač, který teď vydal ICC, čili Mezinárodní soudní tribunál. Zatím nebylo přijato rozhodnutí ohledně toho, kdo by měl být hlavním pozorovatelem, pokud vím. Pokud jde o mou vlastní podporu logistickou, personální, já jsem převzala tuto funkci v takovém samozřejmě přechodném období, kdy se právě utváří Evropská služba pro vnější činnost a teď se znovu zaměřuji na složení svého týmu s ohledem na tuto nově se vyvíjející situaci. Je to spíše otázka na baronku Eštnovou, ale budu velmi úzce spolupracovat i v budoucnu s novým generálním ředitelem pro Afriku, jakmile tato funkce bude obsazena a s jeho týmem. A cílem je zajistit, aby všichni zvláštní zástupci EU a jejich týmy byli více integrováni do SVČ. Takže, jak už jsem říkala, jsem na začátku svého mandátu, Nejprve sama musím jaksi zjistit, jestli mám k dispozici dostatek zdrojů k plnění úkolu, který je přede mnou. V současné době mám evropskou diplomatickou propustku Lese Pase, na kterou cestuji. Pan Vajgo. Ten se ptal na hlubší politickou analýzu toho, k čemu by mohlo dojít po referendu. Jsou zde určité obavy pro celý region týkající se násilí. Ano, já vím, že regionální země mají obavy, jsou nervózní z toho, k čemu by mohlo dojít. Ano, proto jsme už dlouho tlačili na všechny strany, aby ať už ten proces vypadá jakkoliv, byl vždycky mírový. A v tomto kontextu jeden z nejlepších způsobů, jak minimalizovat riziko konfliktů, je pokusit se pokročit v diskusích o období po referendu. Je třeba projednat také otázku bezpečnosti, ale také další prvky, protože čím více bude dohodnuto předem, tím menší riziko pozdějších problémů. k pravděpodobnému výsledku. No, to je samozřejmě na občanech Jižního Sudánu, aby rozhodli. Myslím, že není tajemstvím, že existují náznaky toho, že jich by se mohlo chtít odtrhnout, ale zatím o výsledku můžeme pouze spekulovat. A už jsem uvedla co zasnělo na New Yorkské schůzce ze strany sudánského zástupce a pravděpodobném výsledku referenda, ale samozřejmě příslušný zákon také e, udává určitý práh, je to 60% registrovaných voličů, kteří se musí dostavit k volbám, aby referendum bylo platné. Takže to je také velice důležitý faktor ovlivňující možný výsledek. Zmínil jste potřebu dialogu s Abdulem Mahídem a dalšími představiteli. Myslím, že musíme udělat všechno pro to, abychom podporovali i tyto osoby k tomu, aby se účastnili. Proces Abdulahid je právě tím, který je v Paříži, ale myslím, že než je ve vězení, nejbrž ve velmi příjemných podmínkách, na což si myslím vláda stěžuje. My a další mezinárodní partneři budeme i nadále chtít po Havidovi a Halilim, aby se účastnili procesu. Khalil myslím, v Tripolisu, Libijci ho mají na svém území a bylo by opravdu užitečné, kdyby oni ho přesvědčili, aby jel vyjednávat do Doha. Další otázka pana Svensona ohledně rozložení příjmu z ropy mezi severem a jihem a zejména tedy šlo o soukromé zájmy. No, obávám se, že k tomu nemohu až tak mnoho říci. Samozřejmě sever asi by ztratil značnou část svých příjmů z ropy, kdyby se jich odtrhl, ale to záleží na tom, jak by se mezi sebou dohodli. A to je v současné době předmětem vyjednávání mezi oběma sudánskými stranami. A možná bych tady mohla navázat hm, další otázkou Paní Uláček, myslím, se na to ptala na úlohu ropných společností v procesu referenda. To byla otázka distribuce příjmů. No, zase k tomu nemohu příliš mnoho říci. Vím, že třeba Norsko hraje velice důležitou úlohu, podporuje obě strany, připravuje je na vyjednávání o otázce sdílení příjmů z ropy nebo spolupráce v otázce ropy aby ty základní údaje, které jsou vůbec nutné pro to vyjednávání, byly k dispozici, aby to bylo transparentní. Já myslím, že Norové odvedli velmi užitečnou práci v této věci a my jako Evropská unie bychom měli strany také motivovat k tomu, aby se pokusili zrychlit diskusy a dohodnout se. Poté se, myslím, dva poslanci ptali na otázku, zastánců lidských práv, paní Hautala se ptala a paní Lunáček položila podobnou otázku a také ohledně ženských organizací. Mohu vás určitě ujistit o tom, že dokud budu ve funkci, budu se snažit být v kontaktech s občanskou společností, včetně s organizacemi, které zastávají lidská práva a práva žen. Evropská unie financuje celou řadu místních lidskoprávních nevládních organizací v Sudánu. Máme k tomu nástroj pro podporu demokracie lidských práv v EU. A Evropská unie také našla konkrétní případy porušování lidských práv a upozornila na ně poradní výbor pro lidská práva sudánské vlády, čili upozornila na ně sudánské úřady takže vás mohu ujistit o tom, že na to budu osobně dbát. A kromě toho evropská delegace v Chartumu eh, to také sleduje, má také na starosti sledování otázky lidských práv. Dále paní de Kaiser se ptala na dopady možného odtržení jihu na Darfur. No, k tomu mohu říci asi pouze to, že darfurská hnutí nepožadují nezávislost. Tam jde o to, jestli by měl být jednotný jediný darfurský region. To je vlastně ta nevyřešená otázka, která jednání z Doha. Jsou na to různé názory, ale určitě velká část občanské společnosti v Darfuru vyjádřila veliký zájem a jsem si jistá, že ať už dojde k čemukoliv ve vztazích severích, bude to mít určitě dopad na situaci v Darfuru. Ale nechci se vyjadřovat příliš konkrétně o tom, jak by to mohlo vypadat. K pozorovací misi EU. Poučení, které by mělo plynout z předvolebního procesu a z příprav na referendum, a to je něco, čím jsem se zabývala při své první návštěvě v Sudánu na začátku měsíce a také v závěrečné zprávě, kterou vaše mise vydala, byla velice důležitá doporučení. Některá byla velmi relevantní pro pořádání referenda. A snažili jsme se tedy výbor pro referendum v Sudánu na to upozornit a vůbec sudánské orgány upozornit na to, že je potřeba se tedy poučit z minulého procesu, aby proces referenda byl maximálně hladký. OSN chce tentokrát hrát mnohem silnější úlohu tím, že chce základnu pro podporu referenda ve všech 79 obvodech Jižního Sudanu, pardon, Darfuru, což je velice důležité a kromě toho šlo tak, jde také o výcvik policistů Sudánu, jak na jihu, tak na severu a přípravu na jejich úlohu během referenda. Takže myslím, že došlo k určitým pozitivním krokům na základě tedy poučení, které plynulo z volebního procesu. Dopad voleb na demokratizaci, na politickou situaci celkově. Samozřejmě vládní strany severu i jihu mají velikou, veliký podíl křesel a ty ostatní strany velice málo. Já myslím, že my bychom měli i nadále zdůrazňovat význam dodržování základních svobod. Svobodu slova, svobodu združování a další svobody. A tak jsme také činili v kontextu volání po důvěryhodném referendu. je nutné, aby tam byla vhodná politická atmosféra a tyto svobody jsou nepostradatelné. Budeme na tom i nadále trvat a volat po pokračující demokratizaci v Sudánu. Ten poslední bod se týkal situace nemuslimů v severním Sudánu? Na to se ptala paní Lunáček. Ano, to je velmi dobrá otázka. A je pravda, že jsou zde problémy pro nemuslimy v některých oblastech, včetně uplatňování zákona veřejného pořádku. Jeden z nástrojů, který máme k dispozici, je podporovat Komisi pro práva nemuslimů, což je něco, co právě mělo být zřízeno na základě eh, té souhrné mírové dohody. Možná tento orgán zatím nedostal příslušnou podporu i mezinárodního společenství, kterou si ale zaslouží. A to je právě velice užitečný prostředek, který bychom mohli použít proto, aby i tento aspekt mírové dohody byl lépe uplatňován. Děkuji. Děkujeme, paní velvyslankyně. Bylo to velmi přínosné a zajímavé setkání. Prokázala jste vůli spolupracovat a také jste ukázala, že máte zkušenosti a vkládáte do svého mandátu i srdce. Zahajujeme tedy kontakty, které budou pokračovat i v násích a letech a doufám, že i vy jste se mohla přesvědčit o tom, že chceme spolupracovat na této velmi citlivé a velmi důležité otázce pro občanská práva, pro vývoj demokracie a pro stabilitu ve vzdálené zemi, která nám ovšem leží na srdci. Děkuji. Teď přerušíme zasedání a budeme pokračovat v 16.30, kdy budeme hlasovat o zprávě Sariuše Volského. Bene, colleghi, se volete gentilmente prendere... Kolegové, prosím, usaďte se. Zahájíme práci. Na pořadu jednání máme hlasování o změně služebního řádu úředníků Evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců těchto společenství. Zdá se mi, že pan Sariuš Volský požádal o slovo před hlasováním, takže pokud mě to potvrdíte, tak prosím, prosím, dávám vám slovo. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být velmi stručný, protože už jsme se jednou snažili k tomuto hlasování přistoupit a rozhodli jsme se, že si dáme ještě týden, abychom eh, si mohli pohovořit s výborem Jury a pohovořit o objektivních důvodech. Já musím říct, že jsem opravdu velmi rád eh, za velmi plodnou spolupráci se všemi politickými frakcemi, s koordinátory a stínovými zpravodaji. Snažil jsem se do toho zahrnout všechny jejich poznámky a návrhy v rámci možností. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout eh, poměrně rozumného kompromisu. Respektoval jsem přání hlavního proudu naší frakce, abychom měli tři jasné osy, aby zde byla geografická rovnováha, institucionální rovnováha a rovnováha podle pohlaví a také jsem se pokusil respektovat přání hlavního proudu mé skupiny, aby zde byla silná role Evropského parlamentu ve vztahu k nové diplomatické službě. Nejkontroverznější byla otázka ohledně geografického zastoupení, protože celá řada z nás, já to jenom přečtu, se už dohodla a hlasovala o tom naše sněmovna o úvodním ustanovení 7 přílohy k rozhodnutí rady. Tam se říká, že parlament je toho názoru, že zvláštní opatření rozhodnutí rady, které jsou obsaženy v OST, by měly obsahovat eh, stejná ustanovení pro rovnováhu jako v rozhodnutí 1 z roku 2004. To znamená, že bychom měli být v souladu s tím naším hlasováním červenci 2007, to znamená i s odstavcem 7 eh, stanoviska parlamentu. A já jsem transponoval do svého stanoviska ve formě dvou pozměňovacích návrhů 23 a 29, to je tuto záležitost. Konečná verze se těší podpoře dvou hlavních frakcí EPP a SD i některých dalších. V té poslední verzi abychom eh, reagovali na některé komentáře, tak jsem trochu zmírnil své pozměňovací návrhy, že jsem tam eh, zavedl indikativní náborové cíle, takže to není o kvótách, ale je to o indikativních náborových cílích. Dovolte mi také, abych řekl kolegům, že dnes eh, dopoledne bylo toto stanovisko hlasováno na výboru pro rozpočet. Naše kolegové z rozpočtového výboru to odhlasovali, včetně našich pozměňovacích návrhů 23 a 29, které jsou tedy identické. Tak včetně toho to bylo odhlasováno velkou většinou, to znamená, že oba dva tyto výbory vyšlou tento signál pro výbor Jury pokud přijmeme tuto zprávu, tak budeme mít velmi dobrou pozici k tomu, abychom vysvětlili své stanovisko Jury. Já jsem si velmi dobře vyslechl, co říkal pan Rabkaj zpravodaj a on zdůraznil, jak důležité pro ně je vyslechnout si stanovisko výboru AFET, což je klíčový a opravdu nejlepší znalec podstaty věci, kterou tady řešíme, protože se nejedná pouze o personál, jedná se o zahraniční politiku. Samozřejmě není to ještě konec celého procesu, budou následovat další kroky, protože potom to půjde do výboru Jury a potom budeme mít plenárku a z toho důvodu věřím, že můj návrh je dobré stanovisko a je to dobrý výchozí bod k tomu, abychom mohli pokračovat v práci podle předpokládaného postupu. Ještě jednou děkuji za spolupráci a předkládám toto stanovisko našemu výboru s tím, že jsem přesvědčen, že mé stanovisko plně odráží stanoviska, názory, přání a nápady, které zde zazněly které se tedy týkají SVČ a které jsme zde diskutovali v tomto výboru. A apeluji na všechny kolegy, aby se na to podívali co nejpozitivněji a aby podpořili mé návrhy k hlasování. Děkuji. Výborně, děkuji pan Sariuši Volský. O slovo požádal také pan Brok. Jednu minutu, prosím, máme málo času. Herr pane předsedo. Bude to obtížné to vylíčit v jedné minutě, ale pokusím se o to. Já jsem minule navrhnul, abychom to odložili, ale mezi tím e, se mnohé odehrálo. Paní Ashton vyjasnila, co se stane s velvyslanci. A musíme říci, že zde došlo k určitému vyvážení z hlediska e, zeměpisného vyvážení a jde to tedy tím správným směrem. To znamená, že u tohoto bodu nemáme nějaký negativní výsledek. Pak je tady otázka vyvážení z hlediska těch špičkových eh, pozicí. I tady to vypadá, že se to začíná řešit v našem duchu. Dostali jsme určité pokyny v tomto smyslu z hlediska toho, co se odehrávalo minulý týden, takže pan Volský má naprosto pravdu, že to musíme vnímat jako proces, eh, který eh, bude vlastně eh, řešen až do 6. října, bude také mm, prodiskutován na jury. Určitě také pan Rabkaj k tomu zaujme stanovisko. Připomínky, které učinil pan Volský ohledně mm, jaksi neexistence kvót, ale indikativního náboru, tak to je také vývoj, který eh, jde dobrým směrem a je to určitá fáze tohoto procesu, který vede eh, k výsledkům z hlediska určité vyváženosti. Chtěl bych ještě mm, připomenout na to, co jsme eh, vyjednali společně s kolegy jako platné právo. A sice za prvé, že je nutné dosáhnout této vyváženosti. Máme už eh, eh, dokumenty, které platí eh, pro tuto záležitost a do roku 2013 je nutné nasadit příslušné prostředky, abychom k tomu dospěli. Uvidíme, jestli ta formulace, kterou jsme dnes přijali, bude skutečně taková formulace, která dosáhne dohody. Výborně. Poslední vystoupení, pan Lazlorf. Prosím, snažte se aspoň vy dodržet minutový limit. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kolega Sariuš Volský řekl, že tady jsou dvě skupiny, které mají velký podíl. Myslím, že tady jsou čtyři skupiny, eh, které mají tento podíl. Je to trošku politování hodné. Co se týče diskuze ohledně balance a vyvážení, tak tato diskuze zcela opomíjela zásluhy, to znamená kvalifikaci, zkušenosti a tak dále. Já vidím, že teď se to trochu změkčilo v souvislosti s návrhy pana Sariuše Volského ohledně mm, těch kinokových principů, to znamená indikativních eh, cílů. Já musím říct, že my, naše politická frakce je pro, zeměděl, eh, pro geografickou zeměpisnou vyváženost, pro genderovou vyváženost, ale mám tady určitou technickou otázku a ta je následující. Tady existuje nový pozměňovací návrh našeho zpravodaje, který se vztahuje na pozměňovací návrh číslo 17. To je vlastně kompromis 1. Já nemohu takto hlasovat, pokud ten nový pozměňovací návrh se bude vztahovat také na kompromis 1. A teď nedokážu rozeznat, jestli tomu tak je, či nikoliv.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 of the highest standard of ability, efficiency and integrity, recruited on the basis of geographical representativity whilst ensuring gender balance. Mein mündlicher Änderungsantrag. Takže můj pozměňovací návrh vzhledem k tomu, že jsem nemohl pochopit, jestli je to na základě zeměpisné vyváženosti nebo kvalifikace, ale myslím si, že to mělo být naopak, protože musíme nabírat na základě kvalifikace a pak se snažit o zeměpisné vyvážení. Takže já navrhuji následující odstavec. The services of officials and temporary staff of the highest standard of ability, efficiency and integrity while striving for geographical representativity and gender balance. Bitten, takže chtěl bych požádat, aby tento pozměňovací návrh byl předložen hlasování. Děkuji, pane předsedo. Peterle. Pan Peterle. Omlouvám se. Takže pozor. Já nejsem teď schopen otevřít rozpravu. Já jsem dal slovo zpravodaji a také některým stínovým zpravodajům, kteří chtěli něco říci. Pokud máte nějakou námitku k hlasovacímu seznamu, pokud není možné hlasovat dnes, tak musíme odložit hlasování. Pokud máte problémy s hlasovacím seznamem, tak teď není opravdu chvíle o tom, abychom o tom hovořili. Já si vyslechnu vaše názory, ano, ale dnes máme naplánováno hlasování, ne rozpravu. A potom, když zde máte námitky k jednotlivým pozměňovacím návrhům, když chcete přednést ústní pozměňovací návrh jednotlivým pozměňovacím návrhům, tak se prostě vyjádřete v okamžiku, kdy dojdeme k tomu konkrétnímu pozměňovacímu návrhu. To je běžný hlasovací postup. Takže já bych teď tedy uzavřel debatu v tomto okamžiku. Zahájíme prostě hlasování a když budete mít námitky k hlasování jednotlivých pozměňovacích návrhů, tak zvedněte ruku, řekněte, že chcete přednést ústní pozměňovací návrh, jinak budeme postupovat podle toho, co zde máme napsáno. Je mě líto, ale prostě pravidlo je takové a my ho musíme dodržovat, já ji musím prosadit, i když možná budete mít námitky. Takže teď začneme u pozměňovacího návrhu číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych řekl, že to ověříme elektronicky. Určitě už jste vložili kartu, takže zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 13. Zahajuji hlasování. 60 ze 60 hlasovalo, končím hlasování, 46 pro, 14 proti. Takže máme pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1 s ústním pozměňovacím návrhem pana Lansdorfa. Pokud jste pro ústní pozměňovací návrh, tak kdo není pro ústní pozměňovací návrh? Prosím vás, kdo není pro pozměňovací návrh ústní, zvedněte ruku. Kdo není pro ústní pozměňovací návrh? No, no, v tomto případě, pokud je vás 40 na plenárním zasedání, kteří jsou proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, tak ten eh, ústní pozměňovací návrh není přijat. Tady je nás mnohem méně, takže stačí 4-5 osob, které budou proti ústnímu pozměňovacímu návrhu a už se o něm hlasovat nemůže. Takže o něm tedy hlasovat nebudeme a hlasujeme o kompromisu 1 v původním znění. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Promiňte, eh, pane předsedo, je tady otázka technické povahy. A sice Ústní pozměňující návrh pana Sariuš Volského se vztahuje také na pozměňující návrh číslo 17 a také se vztahuje na kompromis 1. Tady u 13. Eh, tady jsme proběhli všechny tyto hlasování a máme tady... Etc, etc. Znamená, že se to vztahuje i na sedmnáctku, to znamená, tam se týká toto sedmnáctky. A co se týče kompromisu jedna, ten pokrývá sedmnáctku. A já bych se chtěl eh, zeptat pana Saruše Volského, ten pozměnčí návrh číslo 17 je e, také e, zahrnut v tomto ústním pozměňovacím návrhu, který se vztahuje na jedničku, na kompromis jedna? Allora, onorevole... Takže, pane Saruše Volský, možná vy můžete odpovědět na tento bod. Zda souhlasíte s námitkou pana Lansdorfa, abychom sladili kompromis 1 s ústním pozměňovacím návrhem 13, který zahrnuje také bod 17, jenže také součástí kompromisu 1. Čekáme na vaše odpověď a potom budeme pokračovat. on the basis of only striving. Pane předsedo, pane předsedo, pokud jsme dobře pochopili návrh ústního pozměňovacího návrhu pana Lansdorfa, je to v podstatě jen změna v pořadí kritérií, Nejdříve jsou zde otázky zásluh, ale zůstává tam také otázka toho, eh, pohlaví to tam zůstává zachováno. Je to tak? Sorry, it's not... <laughs> Aggiungiamo il compromesso 1 il termine non solo geografico ma institutional. Va bene, ma... Dobře, takže návrh je následující. Doplní se tam ke kompromisu 1 slovo institucionální na třetí řádek od konce. To by vám umožnilo sladit to s ústním pozměňovacím návrhem? Tohle chcete, pane Lansdorfe? Nejdřív bych chtěl vědět, jestli tohle chce, a potom dám slovo vám. Děkuji, pane předsedo. Ano, tady jde o tuto technickou otázku, to znamená institucionální vyváženost, ale je tu otázka, zda by to mělo být také eh, v návrhu jedna. Já myslím, že ano, že to je zahrnuto. A ústní pozměňovací návrh by měl nahradit, by tam mělo v současném znění být. A myslím si, že bychom měli o této změně, kterou jsem právě fakticky uvedl, hlasovat. No, Takže zde máme čtyři osoby, kteří se chtějí vyjádřit k tomuto bodu. Já ne, nejsem příliš nakloněn tomu, aby se postupovalo tímto způsobem, takhle neobvykle, abychom diskutovali o jednotlivých bodech v textu a vyjadřovala se k tomu celá řada kolegů. Když už máme hlasovací seznam, pokud chcete jenom vyjasnění, dobře, vyjasněte to, ale stanoviska už musí být eh, jasná dříve, než bude vydán hlasovací seznam. Pan zpravodaj. Pane předsedo, měli jsme ještě týden navíc, takže bychom teď neměli ty věci komplikovat. K technickým otázkám bych řekl ano, já jsem dal ústně pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhům 4, 17 a tak dále, abychom tam dali všude ty tři věci, to znamená geografická, institucionální a genderová vyváženost. Takže to je má odpověď panu Lansdorfovi. Mělo by to být eh, vybírání na základě geografické reprezentativity, ale zároveň je třeba zaručit institucionální a genderovou vyváženost. Ale jsem proti té formulaci, zatímco se budeme snažit zajistit while striving at. Takže předseda, takže vy říkáte, že by se tam začlenil institucionální aspekt do předposledního nebo tedy do třetího řádku od konce v tom kompromisu jedná, tím vlastně by se to všechno uvedlo do rovnováhy. Takže jsou zde čtyři osoby, které požádali o slovo Tanok, Peterle a, a Vigerli. Já opravdu s tím příliš nesouhlasím s tím, abychom teď otevírali tuto diskuzi. Pan Tanok, mohu se jenom vyjádřit k tomu, že jsem eh, britský rodilý mluvčí, když slovo vid nahradíme slovem of, tak se to bude mnohem více blížit eh, tomu meritu. Zatím to nevypadá, že je to někdo nejlepší eh, z kandidátů. Když tam bude to slovo vid, tak to bude ten nejlepší kandidát, který se vůbec eh, objeví. Takže já bych to slovo with high standard změnil, protože to potom eh, samozřejmě nevypadá jako skutečná zásluha a zkušenost, když tam máte slovo off místo, místo with. Takže další komplikace. Výborně. Brandner požádal o slovo ještě před ostatními, takže prosím. Um, just very quick point. Jen velmi stručně. Pan Lansdorf mění jen tu první část, eh, nabírání na základě geografické reprezentativity, ale potom eh, stačilo by tam, zatímco bude zajištěna institucionální a genderová vyváženost? Je to tak? Na to byste přistoupil? Dobře. Ano. Takže toto je ta formulace, že by se tam doplnilo, jak jsem říkal, to slovo institucionální, kromě těch výrazů, které už tam jsou. Takže já bych řekla, že tímto to můžeme uzavřít, ano? Ha, ha accettato il with. Ha accettato, no? Ano, přistoupil na to slovo with. Ano, takže můžeme hlasovat s těmito upřesněními o pozměňovacím návrhu kompromisu 1. Já navrhuji, abychom text už neměnili, protože tímto způsobem se do toho jenom zamotáme. Takže hlasujeme, samozřejmě tam ještě tedy dodáme to institucionální, předtím genderový. No to jsem právě chtěl udělat, říká předseda. Poté, co jsem si vyslechl vaše názory k tomuto detailu, tak jsme tam doplnili toto adjektivum a teď už budeme hlasovat o kompromisu 1 s tímto vloženým adjektivem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Vado un po con i, con i coordinatori. Per favore, aiutatemi a non farvi perdere più tempo. Takže devatenáctka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Navrhuji, abychom si to ověřili. Takže devatenáctka, otevírám, zahajuji hlasování. Takže 19, pozměňující návrh číslo 19, zahajuji hlasování. Takže 62 hlasovalo, 46 hlasů pro, 16 proti, 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 20 pro, proti? Zdržel se? Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 21 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis číslo 2. Tři části. První část. Ne, promiňte, opravuje se pan předseda, dvě části, hlasujeme pr- pro první část, kdo se zdržel, přijato. Druhá část pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 40. Ne, 23. Pozměňovací návrh 23. Máme tady pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Abychom si to moc nekomplikovali, jenom jsem si chtěla vyžádat objasnění a prosím, aby to bylo zaznamenáno v zápise ten článek, jak byl ústně upraven panem Sarušem Volským, by měl tedy znamenat, že první kritérium je kvalifikace a potom kineko, kinoková referenční hodnota, takže indikátor pro nábor. To se dá totiž interpretovat oběma směry, takže já doufám, že to znamená nejprve kvalifikace a potom kineková referenční hodnota. Pokud to tak opravdu je, tak můžu stáhnout svůj ústní pozměňovací návrh relatore può rispondere su questo punto? Ano, chcete odpovědět? Máte slovo. Pouze kvalifikovaní lidé mohou nastoupit do evropská, evropské diplomacie. To je moje odpověď. Va bene, è Dobře. Takže se stahuje pozměňovací ústní návrh? Tam není zásluha. Eh, ma ogni volta c'è... <laughs> Finiamo. Vabbè, io ah, do ancora la parola, poi dopo... Dobře, takže ještě mm, poskytnu možnost se vyjádřit, ale je to úplně naposledy, protože tady máme hlasovat a nediskutovat. Jenom technické objasnění v bulharské verzi se říká 31. prosinec 2010, to je asi příliš optimistické, takže by tam mělo být 2020 pro ty, kteří používají bulharský překlad. A za druhé, eh, zásluhy a kvalifikace se řeší i v jiné části textu, takže teď není nutné to zanášet do této části textu. Myslím, že pozměňovací návrh je dostatečně jasný, takže prosím hlasujme. Sì, è la decisione del 2010. Takže to zůstává 2010, ne? Ať už je to optimistické nebo nikoliv. Takže pokud s tím souhlasíte, budete hlasovat pro. Takže 23. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní budeme mít návrh 42. 42. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 24. Takže 42 budeme kontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Možná jsem postupoval příliš rychle, takže návrh 42, 63 hlasovalo, 33 pro, 29 proti, přijato. Návrh 24, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 27, eh, pardon, 25 pro, proti. Kdo se zdržel? Přijato 26 pro, proti. Zdržel se? Přijato. 43 pro, proti. Zdržel se? Přijato. 27, to je staženo, 28 pro, proti, zdržel se, přijato 44 pro, proti, zdržel se přijato 29, to pokrývá 23, ne, takže 23 nebylo přijato, takže 29, kdo je pro, kdo je proti, Takže raději si to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování k 29. Návrh 29. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. 48 pro, 15 proti. Je to přijato. 30 pro, proti, držel se, přijato. Úvodní ustanovení číslo 1, návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Dvojka, pro, proti, držel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se přijato, tři pro, proti, ústní pozměňovací návrh pro, proti, kdo se zdržel přijato, 31 pro, ne, promiňte, říká pan předseda, to odpadá, my jsme přijali trojku, takže čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. A nyní přejdeme na pět, návrh pět pro, proti, Ne, ne, tak to jsem příliš dobře neviděl. Elektronické hlasování je zahájeno k návrhu číslo 5. Šedesát tři hlasovalo, hlasování uzavřeno, 47 pro, 16 proti, přijato 6 pro, proti, zdržel se, přijato 7 pro, proti, zdržel se přijato, 8 pro, proti, tři, zdržel se přijato, 9, ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se přijato, 10, to bylo staženo, 34 pro, proti, zdržel se přijato, 11 pro, proti, zdržel se přijato, Návrh 35 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se, přijato. Elektronické hlasování takto pozměněnému stanovisku. 63 hlasů hlasovalo, 61 ne, 62 hlasujících. Hlasování uzavřeno. 54 pro, 3 proti, 6 hlasů se zdrželo. A s prohlášením také pana Broka, takže blahopřejeme panu zpravodaji. A ne, vy jste neměl vaši kartu hlasovací. Ano, já jsem chtěl hlasovat pro. Dobře, vy jste byl pro, pan Dav byl proti. Ještě někdo zvedal ruku? Ano, pan Brok, to už jsme zaznamenali. Dobře, takže jeden hlas pro, jeden proti. Aha, pan Brok má prohlášení, dobře. Já jsem myslel, že jste nám chtěl říci, jak jste hlasoval. Klid, prosím. Herr Vorsitzender, ich bitte doch zu Protokoll zu nehmen, Pane předsedo, já bych byl rád, kdybychom to vykládali tak, jak Sariuš Volský, také v souvislosti s, paní, s tím, co řekla paní Brandner, nemáme tady žádné kvóty a pokud jsem to správně pochopil, otázka kvality má přednost před jakýmkoliv vyvážením a tato otázka kvality eh, jak si se klene nad všemi ostatními otázkami. Já doufám, že tento důležitý eh, bod je tedy nám společný, je to bod, který je důležitý pro další projednávání. Dobře, takže to jsme zaznamenali. Paní Brandner. Já doufám, že skutečně to bude interpretováno tímto směrem. Eh, do, mezi tím se objevily určité jiné interpretace, proto jsme se zdrželi. Eh, Teď jste to tady vysvětlil, možná by bylo vhodnější, pomohlo by nám, kdybyste to uvedl předtím. Dobře, ještě někdo chce vystoupit? Další, vidíme, že toto stanovisko je velmi zrušující. Pan Petrle, máte slovo, pane Petrle? Děkuji, pane předsedo. Já jsem nedostal slovo dříve, chci pouze říci, že jsem hlasoval pro kompromis číslo jedna v přesvědčení, že neměníme znění ohledně zem, zeměpisného zastoupení, takže to bude i nadále na základě země, zeměpisného zastoupení. Děkuji. Ano, tak tomu bylo. My jsme dodali slovo institucionální a nezměnili jsme zbytek textu. Pan Lansdorf. Ano, já bych také chtěl jenom krátce říci, že doufám, že všichni to chápeme přesně tak, jak to vyjádřil Elmar Brock. To znamená, že pro ESVČ chceme ty nejlepší a že budeme tedy nabírat nejlepší a při tomto náboru se budeme snažit zohledňovat eh, institucionální zeměpisné a genderová kritéria. Musím říci, že stejně jako paní Brandner a Elmare, já jsem tady nic neničil, ale eh, v některých místech eh, tento text může být interpretován jinak. Takže my nemůžeme být tak spokojeni s touto formou tohoto textu, jak bychom byli spokojeni, kdyby to bylo očištěno mm, od těchto jiných interpretací. A praxi kvalifikace je vždy v popředí a nikoli nějaké další jiné e, úvahy. Dobře, děkuji. Ještě vysvětlení hlasování. Pan Svoboda, promiňte. Ano, já bych chtěl velice stručně vyjádřit dvě e, poznámky. Za prvé já chápu e, tuto žádost, která tady zazněla z hlediska mm, toho, co vypracoval pan Sarius. Je to jasný signál na radu a na paní Ashton. Tyto otázky byly podceňovány v minulosti a měly by být zdůrazněny. Je to zeměpisné vyvážení, genderové vyvážení a zastoupení komunitární metodiky. A za druhé, myslím si, že v tomto kruhu bychom měli dávat důraz také na zásluhy eh, z hlediska poměru tedy k genderové a zeměpisné eh, balanci. Myslím si, že paní Ashton a rada musí akceptovat, že obojí musí být zároveň naplněno, alespoň to pro mě vyplývá z této zprávy pana Sariuše Volského. Pan Seberin. Jenom jednu větu, kolegové. Potřebujeme kvóty proto, že na zásluhy se nedbalo. Jakmile jde po zásluhách, tak všechny kvóty a rovnováha tady je. Pokud nejsou zásluhy, a zkušenosti zváženy, poté je tedy nutné uplatnit kvotu a zvážit i další věci. Takže tak to je. Není to proto, že bychom byli proti nebo pro zkušenosti a zásluhy. Chceme jenom, aby se posoudili řádným způsobem a k tomu, tomu tak nebylo, proto musíme skorigovat tento přístup. Allora, chiudiamo, chiudiamo con l'intervento. Dobře, tak eh, poslechněte Dokončíme to, dáme slovo panu zpravodaji, protože pak musíme přejít na další body našeho programu. Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že je tady obrovská potřeba další diskuse. A doufám, že do budoucna dohlížet nad fungováním ESVČ. Naprosto souhlasím se všemi kolegy, kteří zde zdůrazňovali význam zásluh nebo zkušeností kvalifikací, ale zase jsem proti těm, kteří jsou proti různým mm, zárukám zeměpisným a tak dále v té extrémní interpretaci nadměrné zdůrazňování tohoto by mohlo urážet eh, lidi z nových členských států, protože to pak vypadá, že kandidáti z těchto členských států jsou méně kvalifikovaní než jiní a to je naprostá nepravda. A já bych byl velice proto, abychom už neuplatňovali na tomto výboru a e, v tomto parlamentu takovéto rozdělování. Samozřejmě zásluhy jsou předpokladem kompetence, zkušenosti jsou předpokladem číslo jedna pro každou práci, to je přece na snadě, ale není možné zásluhy využívat jako uh, Mm, vlastně záminku pro to, aby se tam zaváděla nerovnováha. Ne, nemusí, přece nemusíte mít diplom z Cambridge nebo z Oxfordu, abyste byli považováni za kompetentní. A už končím, pane předsedo. Kompetence to není něco, co je písně neutrální, protože v některých eh, částech Unie jsou jaksi kompetence chápány jinak, takže bychom neměli vytvořit eh, takovou diplomaci, která bude reprezentovat polovinu Unie a ne celou Unii. Děkuji. Va bene, allora chiudiamo qui. Dobře. Takže ukončíme tuto diskuzi, protože pan ministr Klimkin. Eh, pan Tenok říká, že byla uražena jeho univerzita, že protestuje. Budete mít příležitost vyjádřit se na plenárním zasedání a říct si, co si o tom myslíte. A také Jury se bude k tomu vyjadřovat. Takže diskuze je uzavřena a jdeme na následující bod takže za chvíli dorazí eh, pan náměstek. Ti, kteří chtěli pouze hlasovat, mohou opustit nyní sál. A vstoupí za chvilinku ukrajinská delegace. Eh, please eh, sit down. Prosím, usaďte se, kolegové. Pan náměstek bude muset odejít ve čtvrt na sedm nejpozději, takže nemáme příliš mnoho času. Takže dovolte, abych zde přivítal náměstka za ministra zahraničních věcí Pavla Klimkina a také předsedu integračního výboru ukrajinského parlamentu pana Tarasčuka. Toto setkání, které jsme naplánovali na dnešní odpoledne, ukazuje, jaký význam přikládá Evropská unie a náš výbor. A pan Koval, pan předseda delegace, který je zde také, čili i jaký význam přikládáme této zemi, tedy Ukrajině v kontextu politiky sousedství. Jde nám o stále užší spolupráci a vazby mezi Ukrajinou a Evropskou unii. Probíhají vyjednávání o dohodě o přidružení a s velikým zájmem Očekáváme vystoupení pana náměstka, který by se měl k tomuto vyjádřit k příležitostem, které to představuje a také k problémům, které ještě přetrvávají. Myslím, že kolegy bude velice zajímat váš program a priority ukrajinské vlády. Je zde také pan Tarasiuk takže budeme mít jak názor exekutivy, tak parlamentu. A budeme mít možnost se dozvědět něco také o vztazích eh, mezi vládou a opozicí. A samozřejmě nás zajímají veškeré informace, které nám mohou pomoci. Vítám se také Leonida Kučeru, který předseda ukrajinské delegaci v parlamentním výboru pro spolupráci. A je tady někdo také v místnosti. Prosím vás, pane náměstku, abyste se držel deseti minut, protože potom bychom měli dostatek času na diskusy. A prosím, máte slovo. Děkuji, pane Albertini. Dámy a pánové, Je pro mě velikým potěšením, že zde mohu vystoupit před členy Evropského parlamentu a pohovořit o evropsko-ukrajinských vztazích. Je to pro mě důležité, neboť jsem tedy ministr, náměstkem ministra zahraničních věcí a také hlavním vyjednavačem dohody o přidružení, ale také jsem člověkem, který je velice zapojen do evropských záležitostí a zabývám se tímto ve své diplomatické kariéře již více než deset let. A zejména jsem rád, že zde mohu vystoupit v Evropském parlamentu v instituci, která byla a je velkým zastáncem evropských ambic Ukrajiny. Pro mě vždy bylo důležité vidět tohoto zvláštního speciálního ducha otevřenosti z vaší strany pro naše evropské ambice, což je reflektováno v celé řadě rezolucí Evropského parlamentu. A tento rok speciálně je významný. Byla vydána rezoluce Evropského parlamentu k Ukrajině, byla vydána 25. února a tam je uvedeno naše právo přihlásit se o, čen, o členství v EU podle článku 49 smlouvy o Evropské unii. A to ukazuje, že i Ukrajina je připravena pokročit k ustanovení bezvízového styku s EU tím, že e, naplníme seznam požadavků za tímto účelem. Já ve své krátké prezentaci Chci upozornit na to, že je zde pozitivní dynamika v evropsko-ukrajinských vztazích v současné době a je důležité tuto dynamiku dále podporovat. A pokusím se říci, jakým způsobem je nejlepší podpořit. Za prvé, musím říci, že evropská integrace není pro nás zahraničně politickou otázkou, nebo pouze zahraničně politickou otázkou. Je to primárně otázka toho, jak mít komplexní program reform, které by nás přivedly k naplnění kritérií pro členství v EU. A zde je celá řada priorit do blízké budoucnosti. Jsou to velké výzvy, a doufám, že jim dostojíme. Za prvé, a je to zároveň něco, na čem mě osobně záleží, je budoucí asociační dohoda. Dohoda, která by měla být inovativní. A je to první typ takovéto dohody, jak pro EU, tak pro Ukrajinu. Naše vztahy by se měly opírat o ekonomickou integraci a politickou spolupráci a klíčová přidaná hodnota dohody je samozřejmě to, že skutečná integrace opřená o aproximaci naší legislativy k evropské legislativě by měla být motorem pro další integraci. Protože dohoda o partnerství a spolupráci, která stále platí, je samozřejmě dohodou, která je pouze o jakémsi um, kopírování legislativy, ale my musíme postoupit dále ke skutečné integraci do evropských struktur. A to je důležité. Evropský parlament v tomto procesu hraje klíčovou úlohu, rozvíjí budoucí nástroje této politiky i pro naši zemi, pro Ukrajinu. Takže doufám, že i vy se podíváte nově na nástroje, které mají být zavedeny proto, aby bylo možné efektivně implementovat budoucí asociační dohodu. Nejde jen o objem financí, ale jde také o formát budoucích nástrojů. A jde o speciální nástroje, které by se měly zaměřovat na zbližování legislativy. Nedílnou součástí budoucí dohody by měla být jakási dohoda o volném obchodu, je to takzvaná hluboká a široká dohoda, což z našeho hlediska je vlastně rozšíření těch čtyř svobod i na Ukrajinu. Nemělo by jít o selektivní integraci nebo rozkouskovanou integraci v určitých oblastech. Mělo být o všechny svobody, které by se měly postupně rozšiřovat na Ukrajinu a je to zároveň pro nás klíčový bod ve vyjednáváních s Evropskou unii. A budeme mm, ho také se snažit prosadit. Druhá priorita, kterou bych měla zmínit, to je určitě bezvízový styk. A tady nám jde o přijetí specifického typu dokumentu nebo akčního plánu, který by stanovil jasná a objektivní kritéria, proto aby Ukrajina mohla v budoucnu dosáhnout bezvízového styku s Evropskou unii. Chci zdůraznit, že my chceme méně politiky a více pragmatické a technické spolupráce. Jde samozřejmě také o rozsáhlé reformy a už jsme pokročili v ambiciozních reformách v oblasti víz. Mohu zmínit pouze několik klíčových příkladů, jako třeba speciální program pro integrovanou zprávu hranic, zavedení zvláštního úřadu pro migraci, plus je zde celá řada dalších klíčových požadavků. Jejich splněním bychom se měli přiblížit k pokroku směrem k bezvízovému styku. A chci znovu zdůraznit, že to není jenom tak nějaké politické rozhodnutí, o které jde. Jde o konzistentní a jasné reformy, které musí Ukrajina uvést do praxe. Ale potřebujeme jasný soubor kritérií, který by měl být schválen Evropskou unii. Třetí prioritou kterou bych chtěl zmínit, je program přidružení. Je to nový inovativní dokument, který jsme spolu s EU schválili. Je to následnický dokument pro akční plán EU Ukrajina a byla to velice unikátní dohoda uzavřená mezi Ukrajinou a EU. A už jsme začali implementovat ta ustanovení, která již byla schválena v rámci vyjednávání o budoucí dohodě o přidružení. Nebylo by to právně závazné, ale politicky závazné a celá řada návrhů už byla zavedena, implementována. Čtvrtá priorita. Z mého hlediska, a ta má také zvláštní postavení té spolupráce v oblasti energetiky. Ukrajina je připravená začít velice spolupracovat s Evropskou unii na tomto poli. Minulý týden jsme podepsali protokol ve Skopě o přístupu k energetickému společenství. Je to veliký úspěch. Měl bych zmínit také zákon o fungování trhu s plynem, který je plně v souladu s příslušnou směrnicí EU 55-2003 a je to zákon, který by měl vydláštit eh, cestu pro efektivní fungování trhu s plynem v, EF eh, na Ukrajině a měl by připravit integraci tohoto trhu do trhu evropského. A také bych měl samozřejmě zmínit příznivé investiční prostředí na Ukrajině a také další aproximaci práva. V neposlední řadě je tady jedna věc, která je pro mě velmi důležitá. Evropská integrace znamená určité úspěchy, určité priority, to už jsem uvedl, ale evropská integrace je také o hodnotách. Evropská integrace znamená určitou evropskou mentalitu, evropskou identitu. Před několika lety jsem strávil téměř rok diskusemi, jestli je Ukrajina evropskou zemí. Pro nás je to jasné, nejenom geograficky, ale také historicky. Mentálně je Ukrajina v Evropě a místo Ukrajiny je v Evropě. A tady počítáme s podporou Evropského parlamentu. A těšíme se na spolupráci s vámi ve všech těchto otázkách. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven zodpovědět případné dotazy nebo připomínky z vaší strany. Děkuji. Grazie, signor ministro. La parola... Děkuji, pane ministře. A slovo má pan předseda Boris Tarasiuk. Prosím, i vy se držte deseti minut jako pan ministr. Budeme vám za to velmi vděční. Thank you, Mr. Chairman. I'll do my... Děkuji, pane předsedo. Udělám vše proto, abych se řídil příkladem mého kolegy a dodržel řečnickou dobu. Dovolte mi, abych na úvod vyjádřil svůj děk vám, pane předsedo, členům AFETu a také Evropskému parlamentu a jeho delegaci pro Ukrajinu. Jsem velmi rád, že zde vidím mnoho známých tváří, Vidím zde dobré přátele, kteří se mnou již mnoho let spolupracují na tom, aby se v evropském společenství zvýšilo povědomí o Ukrajině a vztazích EU-Ukrajina. Jako někdo, kdo se mnoho let účastnil rozvíjení vztahu EU-Ukrajina, si troufám říci, že posledních měsících bylo řečeno mnohé o těch pěti předchozích letech a chci vám připomenout, že během těchto pěti let, o kterých se hovoří jako o letech nestability na Ukrajině, se nám podařilo přesto dosáhnout mnoha významných dohod. Například jsme zahájili vyjednávání o nové rámcové dohodě a o zóně volného obchodu. Byli jsme svědkem dokončení vyjednávání a vstupu v platnost dvou zásadních dohod o usnadnění vízového styku a readmisi. Zahájili jsme bezvízový režim a dosáhli jsme dohody o vstupu do Evropského energetického společenství přistoupení k příslušné smlouvě. Samozřejmě v posledních měsících u nás proběhly prezidentské volby a jejich výsledkem bylo vytvoření i nových orgánů. Navzdory smíšeným signálům z těchto nových orgánů, jako předseda výboru pro evropskou integraci v našem parlamentu mohu říci, že tyto nové orgány přesto navazují na určitý pozitivní trend jejich předchůdců. A v tomto ohledu bych chtěl říci, že bylo dosaženo značného pokroku v těchto posledních měsících při vyjednávání nové asociační dohody. A doufáme, že usnesení Evropského parlamentu, které jste schválili 25. února, bude vyslyšeno i v jiných evropských institucích, protože bohužel musím stále ještě říci, že ustanovení daného usnesení, zejména pokud jde o možnost perspektivy členství Ukrajiny v EU, zatím nebylo nějak zohledněno dalšími institucemi Evropské unie. K zóně volného obchodu. Také jsme zde slyšeli mnohé, slyšeli jsme kritiku zaměřenou na ukrajinskou delegaci. Jako člen ukrajinského parlamentu nemohu souhlasit s touto kritikou proti Ukrajině. Chci upozornit na to, že pokud hovoříme o zóně volného obchodu Ukrajina-EU, Ukrajina by měla být rovným partnerem ale ne doplňkovým trhem pro evropské podniky. A v tomto ohledu chci říci, že je třeba hledat kompromisy a to na obou stranách. A ty reálné nízké eh, kvoty, které jsou navrhovány, navrhovány Ukrajině, by neměly být navrhovány zejména v tak citlivých oblastech, jako jsou zemědělské produkty. Pokud jde o dialog o vízech, Náš názor je podobný názoru vládních orgánů. My jsme toho názoru, že Ukrajina udělala mnohé proto, aby usnadnila občanům EU cesty na Ukrajinu. Dovolte mi, abych připomněl, že od května 2005 už neexistují žádné vízové povinnosti pro občany EU. Od té doby máme dohodu usnadnění vízového styku, která stoupila v platnost a to vedlo eh, k navýšení počtu šengenských víz vydávaných ukrajinským občanům. Zároveň jsme ovšem svědky toho, zejména poté, co sousední země jako Polsko, Slovensko nebo Maďarsko vstoupily do Schengenu, Zaznamenali jsme tedy to, že celá řada Ukrajinců, kteří cestují do Evropské unie, zejména do těchto sous- sousedních zemí, už nechce dále cestovat, to číslo klesá a to znamená, že tady plně netěžíme z tohoto vztahu, z tohoto ujednání. Ten, eh, ten, ty nedostatečné vazby malý eh, malé pohyby přes hranice k tomu opravdu nepřidávají. A já jako člen příslušného výboru v parlamentu musím říci, že my jsme byli pověřeni tím, abychom právě monitorovali uplatňování této dohody na obou stranách a došli jsme k závěru, že mnohé země Evropské unie nesplňují eh, svoje sliby a příslušné požadavky. A k tomu mohu říci, že spolu s kolegy z Evropského parlamentu v našem meziparlamentním výboru pro spolupráci jsme upozorňovali na toto téma a výsledkem je to, že na následujícím jednání tohoto společného parlamentního výboru pro spolupráci v Kijevě a v Oděse v listopadu budeme zvažovat vydání společné zprávy, která, pokud by byla schválena, by byla předložena jak eh, tedy Evropským parlamentem, tak Verchovnou radou ukrajinského parlamentu. Takže závěr je takový. Je třeba se vyvarovat nedorozumění a problémů, které vyplývají z této dohody o usnadnění vízového režimu a proto je třeba, abychom pracovali systematicky. A ta systematičnost by spočívala v tom, že by eh, tedy i ukrajinští občané měli možnost cestovat bez víz. My očekáváme, že na budoucím samitu EU Ukrajiny, který se odehraje 22. listopadu, již uvidíme určitou nabídku pro Ukrajinu, nabídku akčního plánu pro zavedení bezvízového styku. A já mohu pouze vyjádřit závažné obavy týkající se určitých pověstí, které kolují možná i zde, v tom smyslu, že snad by se měl Rusku poskytnout podobný nebo stejný režim, pokud ne dřív než Ukrajině, tak nejpozději ve stejném okamžiku jako Ukrajině. To je pro nás velice znepokojivé, protože na rozdíl od Ruska my jsme evropským občanům nabídli bezvízový styk již před pěti lety. Takže eh, pouze doufám, že ty informace jsou nesprávné, které jsem se doslechl. Doufám, že mě pomůžete rozptýlit tyto obavy a musím říct, že tyto obavy sdílejí mnozí na Ukrajině. Také bych chtěl vlastně pochválit naši vládu, která v posledních několika měsících představila celou řadu návrhů zákonů a návrhů mezinárodních dohod, díky kterým bude možná, možné se přiblížit návrhům Štefana Fileho. Pokud je o bezvízový styk, doufejme, že toto bude dotažen do konce vládou eh, co nejdříve. Musím říci, že je zde celá řada témat, které jsou ještě otevřené. Pro vládu, tedy i pro nás a my na výboru v parlamentu děláme všechno pro to, abychom spolupracovali s příslušnými orgány místo toho, abychom se vzájemně obvinovali. Také jsem vděčný Evropské unii a ukrajinským úřadům za to, že nedávno byla dokončena smlouva o energetickém společenství. Takže doufejme, že žádná třetí strana nám nebude bránit implementovat tuto dohodu. To bude na úvod z mé strany vše a rád se zúčastním diskuse. Chtěl jsem ještě říci, že teď jsem tady nemluvil jménem opozice Ukrajiny. My máme v mnoha věcech rozdílné názory, ale snažil jsem se hovořit tak, aby se to týkalo témat, které vás zajímají. Eh, Děkuji, pane předsedo Tarasiuku. Teď bych dal slovo kolegovi Kovalovi, který je předsedou výboru pro vztahy s Ukrajinou. Děkuji, pane předsedo, ještě jednou děkuji za to, že jste přijal naše pozvání, abychom se potkali. Ukrajinské otázky jsou tak důležité, že nás opravdu zajímalo, jaké je stanovisko nové vlády a také stanovisko nového parlamentu. V tomto případě zde uvedené uh, představitelem opozice panem Tarasiukem. Děkuji také za poskytnuté informace. Některé věci ještě budeme chtít do hloubky probrat a vidím, že to dnes není možné, protože máme málo času. Takže se omezím jen na pár věcí. Počítám s tím, že budeme hovořit o dalších věcech na společném zasedání EU Ukrajina e, v Kijevě. Otázka bezvízového styku, to je otázka, kterou jsme nastolili v okamžiku, kdy se k moci dostal nový prezident a sformovala se nová vláda. Tato otázka má e, různé ohlasy v Evropském parlamentu. Já jsem slyšel komentáře celo, celé řady poslanců, kteří říkají, že je to také cesta k integraci. Eh, vy jste také hovořil v tom kontextu nové asociační dohody o cestě k integraci, ale i vízové otázky jsou vázány na celou řadu právních změn a jsou takovým skutečným krokem k integraci. Proto bych chtěl tuto otázku zdůraznit a chtěl bych se zeptat eh, pana ministra, aby zde bylo přijato více právních eh, řešení a rozhodnutí, která nás budou v budoucnosti přibližovat k bezvízovému styku. Já bych chtěl, aby se to stalo, protože já jsem jedním z těch, kteří velmi podporují zrušení víz, ale to nezáleží na politických gestech, o kterých hovořil pan Tarasiuk. To záleží na konkrétních krocích, pokud je o ochranu hranic, o zajištění bezpečnosti. Vy to velmi dobře víte. My potřebujeme z vaší strany podporu, která bude spočívat na tom, že si budeme jisti, že tato šance, tato záležitost, u které byl přijat kompromis, u příležitosti první návštěvy prezidenta, bude dobře využita. A to je jeden z těch skutečných kroků, který nás vede k perspektivě členství Ukrajiny. Slibuji, že při nejbližším zasedání PCC v Kijevě budu hovořit s panem Tarasjukem. Doufám, že se setkáme také s představiteli vlády. Připravíme také společnou, velmi podrobnou zprávu, která se bude zabývat otázkami víz v našich vzájemných vztazích. Už známe návrhy této zprávy, takže doufáme, že tam budou velmi jasně vyjádřeny naše názory na toto téma. A další věc, kterou bych zde chtěl představit, eh, je Otázka pro pana Klimkina, ale možná i pan předseda Tarasiuk by se na chvíli chtěl, nebo chtěl by znovu se vrátit do své role bývalého ministra zahraničních věcí. Já také s velkým zájmem sleduji spory na Ukrajině, které se týkají otázky integrace. Vypadá to tak, že tam dochází k nějakým změnám. Zajímalo by mě, zda existují nějaké konkrétní spory, a, které by nás mohly zajímat, pokud jde o perspektivu Ukrajiny a její integrace do Evropské unie. Doufám, že nic takového tam není a pokud ano, jakým způsobem by se to mohlo vysvětlit eh, našemu výboru, protože by to určitě pomohlo také při přípravě na zasedání v Kijevě. Také si myslím, že určitě víte, že v Evropském parlamentu jsou různé názory na to, jakým způsobem hovoříte o budoucnosti vztahu EU-Ukrajina. A jak eh, moc eh, tlačíte na tu otázku perspektivy rozšíření. Jestli tam jsou takové spory, takové diskuze na otázku, nebo na nad otázkou eh, vstupu nebo integrace Ukrajiny do Evropské unie, tak je to určitě otázka, která zajímá celou řadu poslanců zde v tomto sále protože určitě je Ukrajina zajímá a především v okamžiku, kdy se odehrává spousta věcí ve vztazích mezi EU a Ukrajinou. Mám na mysli nejen energetiku, ale také například eh, mám na mysli také ta otázka, tu otázku přípravy zasedání PCC eh, v Kijevě. Samozřejmě Nechci už zabírat vás čas a chcete ještě odletět večerním letem, ale ještě jednou tedy děkuji za vaši přítomnost a děkuji za to, že jste dali tento bod na pořad jednání. Děkuji panu Kovalovi a nyní má slovo pan Galer na tři minuty. Mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Vážení hosté z Ukrajiny, já se domnívám, že dnešní rozhovor poskytuje dobrou příležitost pro přímá slova. Ta přímá otevřená slova jsou nutná, protože ve vaší zemi se něco změnilo. A ne ve smyslu evropských hodnot nebo evropské mentality. Někteří to popisují jako návrat k politické stability a jiní tady nacházejí určkou, určitou hořkou příchuť. Členové Evropské unie mají zásadní zkušenost. Právní stát a demokracie nás přivedly ke konkurenceschopnosti a blahobytu. To znamená, náš eh, recept na, úspěchu, na úspěch má institucionální eh, povahu. To znamená, není možné, aby tady byla nějaká mocenská vertikála, která by toto zajišťovala. Proto dnes bych s vámi raději hovořil o konkrétní spolupráci, o vytvoření naší dohody, o přidružení nebo o výzek, než o tom, že budeme hovořit o demokracii. Ale vaše země je pro mě příliš důležitá, než abych to zamlčel. Proto bych vám chtěl položit konkrétní otázky. Jak se díváte na eh, rozvoj komunálních voleb Víte, že se to opírá o zákon, který vlastně zakazuje vytváření nebo připouštění nových eh, stran. Ty strany, které byly založeny, nejsou připuštěny k těmto volbám na místě. Myslím si, že v této eh, oblasti eh, se objevují členové tajných služeb a ti dost, a lidé, profesoři, novináři často mají tedy nežádoucí návštěvy ze strany těchto tajných služeb. Takže jedná se o co? Jedná se o to, aby se zmátli voliči, nebo o co tady konkrétně jde? Dochází k represivním akcím, k zastrašování v rámci například daňových úřadů a tak dále. Co je smyslem tohoto počínání? Jak vysvětlíte, jak bych to řekl, tento konflikt zájmů šéf tajných služeb je zároveň majitelem největšího mediálního holdingu. Tedy to znamená, ten šéf mediálního holdingu je majitelem eh, tajných služeb, nebo naopak to prostě nepasuje do eh, právního státu. Já doufám, že tento vývoj, který se tady objevuje v této zemi, vypadá, že odvrací bohužel tuto zemi od Evropy a doufám, že tento vývoj nebude pokračovat a že si vzpomenete a uvědomíte to, co je pro zemi důležité, to znamená to, co by zajistilo demokracii a prosperitu a to musí být politika, která se neobrací na Evropu jenom verbálně, ale která ve skutečnosti a v praxi se takto odráží a projevuje a nepodporuje tyto tendence, které jsme bohužel rozpoznali. Děkuji. Galer, honor... Děkuji panu Galerovi a slovo má na tři minuty pan Brok. Vozicna. Eh, Pane předsedo, já budu krátký, protože, teda stručný, protože pan kolega eh, Galer už mnohé vyjádřil. Pane náměstku, a také bych chtěl dát zapravu tady panu náměstkovi a svému kolegovi, panu Tarasiukovi, ohledně nezbytnosti přiblížit se eh, k Evropské unie. Samozřejmě, že to by mělo přinášet výhody pro obě eh, strany. Měla by to být situace win-win, to znamená politický a ekonomický eh, prospěch by zde měl být. Cílem musí být právě tato situace. Víte, že z hlediska obchodní zóny si představujeme, že vybudeme takové partnerství, které by bylo předstupněm úzkých vztahů. Víte, že toto jsme už také probírali v souvislosti s Norskem a Musíme tedy pokročit eh, vpřed z mnoha ekonomických a především politických důvodů. To platí také pro otázku víz. My v Evropském parlamentu se domníváme, že by mělo dojít k této liberalizaci vízové povinnosti, tak jako v případě jiných eh, sousedů ale samozřejmě musí být naplněny eh, podmínky, které byly proto stanoveny. Máme ale další otázky. Pan prezident Janukovič hovořil o celní unii s Ruskem. Jak pokračuje tento projekt? A eh, jak by tedy tady měla, byla, měla být vytvořena tato celní unie s Ruskem a zároveň eh, zóna volného obchodu s Evropskou unii? A to souvisí s tím, co uvedl pan Galer. Opozice má potíže najít média, která by mohla odrážet eh, nebo jejich pozici, nebo tato možnost je čím dál menší. Ne z důvodu eh, vlastnictví médií, ale z jiných důvodů, které popsal pan Galer. A myslím, že to je velmi znepokojivé. Navíc volební právo se stále mění, takže to vždy vyhovuje těm, kteří jsou u moci. A malé strany eh, vznikají na míst, v místech různých a nejsou připouštěny. Víte, že eh, paní eh, například strany paní Timošenko a takže nedochází zde ani k rozvoji nezávislé justice. Eh, je to vlastně jakási prodloužená ruka zprávy. Možná, že nám vysvětlíte, že jsou to eh, nesprávné představy. A chtěl bych vědět, že se, eh, jaké zvláštní pravidla pro tyto komunální volby se stanovují v Kijevu. Je pravda, že tato situace vede k určité nervozitě z hlediska vývoje k směrem ke skutečné demokracii a právnímu státu? Nebo je tady postup zpět spíše k autoritativnímu režimu, kde se používají eh, stalinistické nástroje? Grazie, onorevole Brock. On... Děkuji, pane Broku. Pan Severin, tři minuty. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vítám eh, naše ukrajinské hosty. Jsem velmi rád a jsem vám vděčný, pane předsedo, že jste dal tento bod na pořad jednání, protože před několika měsíci jsme slyšeli o takzvané ukrajinské únavě. A to by bylo opravdu velmi nešťastné, kdybychom na Ukrajinu zapomněli. Nesmíme na Ukrajinu zapomenout, protože Ukrajina je důležitá. Obecně nemůžeme zapomenout na Ukrajinu, protože Ukrajina je důležitá pro nás z hlediska dosažení nebo tedy vytvoření našeho evropského projektu. Já si myslím, že musíme dnes ještě jednou říci, že evropský projekt není ještě plně dokončen, pokud tady nebude vzata v úvahu Ukrajina. Samozřejmě je zde celá řada očekávání. Měli jsme očekávání v minulosti, i dnes máme očekávání a nemůžeme skrývat, že mnohokrát byla tato očekávání zklamána. Nicméně se domnívám, že musíme zaprvé nezasahovat eh, do řízení země, protože nejsme v této pozici, abychom to mohli udělat. Druhý bod je, že bychom se neměli stavět ani na stranu vlády, ani na stranu opozice. Musíme jednat se zemí jako s celkem a také musíme pomáhat této zemi, aby byla lepší než naše členské státy, protože některé z problémů, kterým čelíme na Ukrajině, jsou také problémy, které se objevují v některých z našich členských států. Je zde třeba zaznamenán určitý pokus o autoritativní režim, takovéto pokušení a tak dále. Měli bychom pracovat společně, způsobem, který nám dnes ukázal můj dobrý přítel Boris Tarasiuka, kterému chci poděkovat za to, co tady dnes vyjádřil a že se jste vyslovil jako Ukrajinec a ne jako člen opozice. A vím, že on má celou řadu různých názorů, odlišných názorů, když hovoří jako zástupce opozice, ale je zde určitá minimální agenda, která je agendou ukrajinskou a která by měla být podporována všemi politickými stranami na Ukrajině. A na závěr bych ještě jednou požádal politické strany na Ukrajině, aby se stmelili při podpoře a propagaci této ukrajinské agendy. Samozřejmě budou zde rozdíly mezi vládou a opozicí, to zůstane. Ale za druhé, než se budeme ptát eh, Ukrajinu, Ukrajiny na to, jaká je její zahraniční politika, nejdřív bychom se měli zeptat sami sebe, jaký je náš postoj k Ukrajině. Myslím si, že je zde celá řada nedostatků. A má poslední otázka pro oba naše hosty. Jakým způsobem byste reagovali na nedávné prohlášení paní Ashton, která řekla, že Ukrajina nemá jako svůj cíl vstup do Evropské unie. Myslíte si, že je to správný popis situace nebo ne? Děkuji. Děkuji, pane Severine. Pan Tanok, tři minuty. Baronka Eštnová se mílí to se týkalo, ta změna politiky se týkala NATO, ne EU. Pokud by se to týkalo EU, tak bych byl opravdu zoufalý. Za prvé zde chci přivítat pana náměstka a gratuluji k vašemu státnímu svátku, který byl buď včera, nebo dneska, nebo bude zítra. Já vím, že to bude, protože jdu dneska večer na párty. Vítám zde svého dobrého přítele Borise, kterého znám už mnoho let a jsem samozřejmě i nadále velikým přítelem Ukrajiny, stejně jako moje skupina konzervativců a reformistů, i když už se na to nezaměřují tak jako v minulosti, ale určitě že podporuji vaše snahy o euroatlantickou integraci, hlubokou eh, dohodu o volném obchodu a plnou liberalizaci víz. A podobně jako můj kolega Elmar, Elmar Brock, já si myslím, že po, když by byla nějaká regata eh, o vízové liberalizaci, tak byste měli být před Ruskem, určitě před Ruskem. Eh, samozřejmě v Rusku jsou různé problémy s liberalizací víz a to ještě nezmiňuji o konflikty jako Abcházie Podněstří, eh, všichni držitele ruských pasů mají určitá privilegia, i když v našich očích nejsou vůbec považováni za občany těchto zemí. A to je ani nemluvím o organizovaném zločinu, o terorismu, o, o Severním Kavkazu, takže já bych byl velice znepokojen, kdybychom měli bezvýsový styk s Ruskem, ale možná jsem prostě jenom příliš opatrný. Mám několik otázek. Za prvé, ve své jiné funkci jsem zpravodajem parlamentu a zpravodaje hm, pro snad jednodne vstup eh, Černé hory do Evropské unie a měli jsme schůzi včera, byla tam velká delegace poslanců a oni poprv, po druhé mě upozornili na jednu záležitost a to se týkalo jejich vyjednávání o vstup do VTO, což je eh, jedna vlastně z prvních kapitol, které musí uzavřít, pokud chtějí být kandidátskou zemí, musí být zároveň členskou zemí VTO a Ukrajina je zemí, která blokuje vstup eh, Černé hory do VTO z důvodů, které jsou trošku záhadné, asi to souvisí s tím, že chcete asi udělat radost Srbsku, chcete možná možná lepší vstup na eh, srbský trh. Já nevím, jaké ty důvody jsou, možná mě to můžete vysvětlit, pane náměstku, ale já jsem eh, na to upozornil eh, komisi a radu, také komisaře Fileho i na osobní rovině několikrát a já na tom chci trvat. Chci se zeptat, proč blokuje Ukrajina tak maličkou zemi jako Černá hora a vstup do VTO, protože ten obchod mezi Černou horou a Ukrajinou je téměř neexistující, takže zatím musí být něco ještě úplně jiného, co motivuje vaši vládu k tomuto postoji. A je to pozice, která byla přijata předchozí vládou a převzala i současná vláda, takže by bych byl rád, kdybyste mě mohl vysvětlit, proč. Potom ještě další věc, která mě leží na srdci, protože velice dlouho sleduji vaši zemi. To je zhoršení klimatu pro lidská práva a demokracii ve vaší zemi. Eh, vím, že nedávno zmizel jeden novinář, to souvisí s tím případem Kongaci Prý, doufám, že se pletu. Uh, Eh, čekají vás místní volby v následujících měsících a prezident Janukovič podle všeho chce teď posouvat pravomoci prezidenta, i když předtím, když nebyl prezidentem, ale premiérem, chtěl, chtěl posouvat pravomoci premiéra. Takže eh, nemůžete přece měnit pravidla po každé, když volby prezidentské vyhraje někdo jiný. A v neposlední řadě další komentáři, jak nám vaše vláda může pomoci vyřešit konflikt podněstří s Moldavskem. Děkuji. Jsem nucen omezit řečnickou dobu na dvě minuty, protože pan náměstek musí odejít ve čtvrt na sedm a musí také odpovědět na otázky. Takže paní Lunáček dvě minuty, bohužel. Děkuji, pane předsedo. Jako členka skupiny zelených, která vždy podporovala občanskou společnost a demokratický vývoj na Ukrajině, environmentální organizace a tak dále, mým hlavním problémem nebo prohlášením je něco, co už zmínili i další kolegové, a to se týká zhoršování eh, demokratické situace, statusu médií a tak dále ve vaší zemi. V posledním půl roce jsme zaznamenali, řekla bych, mnohé opravdu strašné události. Například jeden novinář, který opravdu zmizel. I váš ministr vnitra řekl, že snad to mělo něco dočinění se s tajnou službou. Byl to Vasil Klementěv nebo pan Domaniu, který byl zbyt policií, další novinář. A pokud je občanskou společnost, totéž ředitel jedné zahraniční nadace, eh, nadace Konrada Adenauera, byl eh, zadržen v létě a došlo k dalším podobným událostem. Mírové, mírumilovné demonstrace proti vybudování cesty eh, jedním národním parkem na Ukrajině byly eh, velice potlačovány, došlo k násilí ze strany úřadu a tak dále a tak dále. To jsou věci, které nás znepokojují a děláme si starosti o pokroku demokracie na Ukrajině. Chceme tam mít živou a živoucí občanskou společnost, takže jsem se chtěla zeptat, co vy děláte, to je otázka na vás, předsedo Evropského výboru ukrajinského parlamentu, ale je to také otázka na pana náměstka, protože ten je členem vlády. Co děláte pro zajištění svobody shromažďování, svobody slova, svobody novinářů, aby to nebylo jenom něco, co zůstane na papíře, co budete eh, jak si hlásit, když hovoříte o vztazích s EU, ale aby to bylo něco, co opravdu existuje v praxi. Pane náměstku, vy jste říkal, že evropská integrace je o hodnotách, o mentalitě, identitě. Dobře, tak jak to jde dohromady s tím, co jsem říkala? A 2. října dojde k dalšímu setkání eh, v Charkově o projektu eh, RU 2012. Můžete zajistit, že toto mírové setkání eh, lidí, kteří chtějí hladký průběh této akce, bude tedy zabezpečeno. A co s korupcí ohledně Euro 2012? Co nám k tomu můžete říci? Děkuji. Dvě minuty. Pan Belder, dvě minuty, prosím. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte... Eh, vážený pane eh, předsedo, vážení hosté, já pocházím z Nizozemska. Minulé pondělí na konci dne jsem měl zajímavý rozhovor s nevládní nizozemskou organizací. Eh, tato organizace se angažuje v oblasti mm, občanského vývoje, hlavně v západní části Ukrajiny, ale zajímají se samozřejmě o celou zemi. Zajímají se o to, jakým způsobem například rodiče zacházejí s duševně nebo fyzicky postiženými dětmi a zajímají se tedy o tyto osudy. Já například znám jednu rodinu, která se o své dítě zvláště stará eh, a oni položili otázku, jakým způsobem tady se bude rozvíjet Ukrajina, zda je možné i nadále tam pracovat. A ti lidé si dělají starosti ohledně duševního klimatu, svobody tisku, svobody pro společnost a jednotlivce, zda e, lidé mohou e, jaksi dosáhnout svých práv, zda e, stát jim může v tomto pomáhat a poskytovat určité podněty. Moje vlastní dcera se angažuje v tomto smyslu. Moje dcera se učila dva týdny anglicky eh, v této zemi, byla nadšená. Pak eh, ona řekla, že chtějí, aby Ukrajina měla své místo v Evropě, ale také chtějí, aby Ukrajina uplatňovala lidská práva, respektovala základní eh, hodnoty. Je to vlastně jakýsi apel, který bych chtěl Eh, vám eh, dát. My nechceme, aby docházelo k vyostřování, nechceme, aby i nadále zde byla nesvoboda z hlediska základních práv a lidských práv. Terli. Děkuji a slovo má pan Peterlen dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Po prezidentských volbách jsem byl na Ukrajině jako pozorovatel Evropského parlamentu a viděl jsem tam něco zvláštního. V jednom dni jsem se setkal se studenty, kteří vyjádřili nejdříve podporu jednomu kandidátovi a potom podporu jinému kandidátovi. Ale já jsem se jich zeptal, koho budete volit? A oni mě řekli, nikoho. Pro nikoho z těchto dvou. To je známka apatie, lhostejnosti ze strany mládeže. A proto jsem teď velmi rád, že dnes zde vidíme společný přístup vládní koalice a opozice. Já si uvědomuji, jaké rozdíly existují mezi politickými stranami, ale jsem přesvědčen, že pokud dojde k politickému konsenzu konsensu mezi vládou a opozicí, pokud jde o evropské standardy, například společnost, média, vztah mezi občany a státem a tak dále, tak si myslím, že tento koncensus by mohl omezit tuto lhostejnost mezi ukrajinskými voliči, především mladými. Když se Slovensko připravovalo na vstup do EU, tak se nám poměrně dobře dařilo. Neměli jsme v podstatě žádné překážky před sebou, protože se nám podařilo dosáhnout široté, širokého politického koncenzu ohledně toho, co by pro Slovensko mělo znamenat vstoupení do Evropské unie. A já bych byl rád, kdyby se to tež stalo i na Ukrajině. Větší jednota mezi politickými stranami, pokud jde o politické standardy Evropské unie. Děkuji a na závěr má dvě minuty slovo paní Lezink. <clears throat> Děkuji bardzo, paní předsedající, paní ministře, Borise. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Borise, slyšeli jsme tady, že je tady celá řada přátel Ukrajiny. S panem náměstkem eh, jsem si ještě neměl tu příležitost promluvit, eh, ale Boris určitě potvrdí, že já také patřím k těm přátelům. Takže prosím, ty moje kritické poznámky, které zde za chvíli přednesu, neberte jako kritiku Ukrajiny. Eh, pokud jde o projednávané eh, smlouvy, to znamená smlouva o volném obchodu a smlouva o přidružení, jednání o eh, smlouvě o volném obchodu se budou konat v pondělí, tedy další kolo. Je zde celá řada výhrad, pokud jde o postup Ukrajiny v těchto otázkách. Je zde celá řada výhrad v Bruselu, v evropských hlavních městech. A mě by zajímalo, jak se na to dívá pan náměstek. Jaké jsou z pohledu pana náměstka největší problémy na Ukrajině? aby všechna kritéria Evropské unie byla tedy splněna. To je první věc. Druhá věc, hovořili jsme zde o politice. Pan náměstek dobře ví, že to není nejdůležitější věc na světě, jak se volí poslanci, ale musím říci, že eh, všichni se díváme na tu situaci demokracie na Ukrajině a já už jsem to taky říkal eh, Borisovi, takové věci, které na Ukrajině se týkají třeba organizace voleb eh, jsou skutečně opravdu podivuhodné. Možná byste se mohli podívat, jakým způsobem se to řeší v jiných zemích, v zemích Evropské unie. Mohli byste třeba, třeba skopírovat tyto vzorce Gruzie například eh, teď eh, dělá novelizaci své ústavy a řídí se přitom polskou ústavou, kterou se inspiruje. A další věc. Hodně se tady hovořilo o umístění ruských vojsk na Krymu. Nemáte pocit, že by to mohla být překážka při přibližování a příštím členství Evropsk- eh, Ukrajiny v Evropské unii, to, že vlastně na Krymu je obrovská ruská armáda? Děkuji. Děkuji panu Liskovi. Je mě líto, máte opravdu málo času na odpověď, protože myslím, že musíte za chvíli odejít, ale eh, nám se nepodařilo stručněji položit naše otázky, takže eh, máte slovo. Pokud můžete zůstat o pár minut déle, než jste předpokládal, možná se vám podaří zodpovědět na vše. Máte slovo, pane náměstku. Eh, firstly, Za prvé chci poděkovat za všechny otázky a pokusím se vzít v potaz to, co jste uvedli. Možná ani nejsem v situaci, kdy bych mohl se pustit do podrobna do všech otázek, které jste položili, ale aspoň se pokusím zodpovědět některé otázky, alespoň v klíčových bodech. Za prvé bezvízový styk a politický a technický charakter, o tom už jsem mluvil. Jsem velikým zastáncem, nevím, jak to říci, toho, abychom konečně vytlačili politiku z našeho vízového dialogu. A naopak, abychom tam vnesli tu techničnost a tu praktickou stránku věci, o to tam právě jde. Samozřejmě vím, že tady celá řada věcí, kterou Ukrajina musí udělat v této věci, nejde jen o legislativní změny, ale institu- instituční změny, reformy a tak dále, ale můžu vám dát, pokud máte eh, zájem, eh, přesný, podrobný seznam všech těchto věcí. Druhá věc, kterou uvedl Pavel, Pavel Koval, byla zajímavá i pro mě, protože Já si myslím, že Evropská unie by si neměla dělat starosti o tom, že bychom nebyli na té správné strategické cestě. Pan Tarasiuk tady také zmínil národní koncensus. Evropská integrace samozřejmě není pouze nějaká zahraničně politická otázka, je to určité směřování země a je to rámec pro naše vnitřní reformy to, co tady bylo řečeno o možném vstupu do celní unie Ruska, Běloruska a Kazachstánu. No, i když dáme stranou politickou dimenzi, jak bychom mohli byť i teoreticky vstoupit do takovéto unie, protože to by znamenalo znovu vyjednat celou řadu našich závazků a podmínek, za nich jsme se stali členy VTO. Takže to v historii VTO se ani nikdy nestalo, ani to není možné, pragmaticky, ale ani politicky. A také to bylo řečeno několikrát, řekl to i náš prezident. Řekl, že my nemáme v úmyslu vstoupit do této celní unie také kvůli závazkům VTO, ale také i z jiných důvodů. K Černé hoře. To mě opravdu zaujalo. Já bych si o tom rád s vámi pohovořil podrobněji, ale v našich vyjednávání, vyjednáváních hlavním kamenem úrazu je přístup k ocelářskému trhu v Černé hoře a také neochota zvýšit dovozní cla pro, celé, pro celou řadu výrobků, které jsou důležité pro Ukrajinu, zejména potraviny. My plně respektujeme směřování Montenegra do EU my tam směřujeme také, ale přece není možné zvyšovat některá cla dvakrát. Respektujeme toto rozhodnutí, ale také samozřejmě i pro ukrajinskou stranu chceme co nejlepší podmínky. Nevím, jestli to má nějaký širší kontext o Srbsku, to bych možná netvrdil, ale rád si o tom s vámi pohovořím podrobněji. Pan Tanok bez mikrofonu. Ano, můžu vám k tomu poskytnout písemné informace. K Podněstří. Nám jde o vyřešení tohoto konfliktu, chceme formálně obnovit vyjednávání 5, 5 plus 2 a věříme, že s tou určitou dynamikou, které bychom takto dosáhli, bychom určitě mohli tomuto procesu na pomoci. Pokud jde o šampionát eh, Euro 2012, to je samozřejmě velice významné a já jsem přesvědčen o tom, že otázka evropského mistrovství není otázkou jen imidže, ale vůbec národní hrdosti, protože na Ukrajině je fotbal vlastně takové náboženství a když bychom zklamali v tomto šampionátu, byla by to katastrofa pro nás i pro naši evropskou integraci. A uděláme vše, co bude v našich silách spolu s našimi polskými přáteli, abychom to zvládli. Boj proti korupci. Máme na to příslušný úřad a ministerstvo spravedlnosti spolu s tímto úřadem uzavírá přípravy celé řady protikorupčních zákonů. Mohu vám k tomu také poskytnout ještě písemné informace o praktických krocích. K tomu, co řekla Lady Ashton, No, já bych se na to musel podívat podrobněji, já jsem to viděl jenom vytržené z kontextu. Určitě je to bod pro další diskusy, ale chci zdůraznit, že tady nejde jenom o nějaké partnerství nebo nějaký zvláštní vztah pro Ukrajinu. Jde skutečně o plnou integraci do Evropské unie. Jde o budoucí členství. Jde jenom o to, jakým způsobem my strukturujeme naše vztahy s EU. A teď eh, se chci vyjádřit ještě k jedné klíčové věci, k obavám ohledně některých věcí, například místní volby. Nikdo není dokonalý a z toho důvodu byly zavedeny mnohé změny do příslušné legislativy. Musíte se na tu situaci podívat hlouběji. je otázka, proč si některé strany nenechaly zaregistrovat své místní pobočky, které již existují celé roky. A důsledná a jasná odpověď by byla ta, že bychom měli nový vodní zákon a k tomu tedy ta politická vůle existuje u obou stran. A také otázka otevřenosti Ukrajiny. Ta je jasná, protože jsme připraveni přizvat celou řadu pozorovatelů z různých institucí, včetně Evropského parlamentu, aby přijeli, aby pozorovali volební proces, protože spravedlivé a důvěryhodné volby jsou i pro nás důležité. Já se opravdu nemůžu bohužel vyjádřit ke všem otázkám, které zazněly, ale jsem připraven vám poskytnout také písemné informace. A pokud jde o zónu volného obchodu, tak to je také téma, které určitě také velmi široké a nemáme na to čas, jde to nad rámec současné diskuse. Takže ještě jednou děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane náměstku. Pane předsedo Tarasiuku, máte pár slov na to, abyste mohl odpovědět na otázky, které byly určeny spíše vám než panu náměstkovi. Prosím. Děkuji. Byla zde celá řada otázek které byly určeny panu Klimkinovi a mé osobě. Já se pokusím odpovědět na některé z nich. Především eh, jsem se ve své prezentaci snažil zapomenout na to, že jsem členem opozice na Ukrajině. A snažil jsem se zaměřit více na podstatné otázky vztahu EU a Ukrajina. Zároveň bych rád řekl, že jsem požádal, aby účastníci tohoto zasedání dostali společnou výzvu opozičních lídrů, mezi které patřím i já. Devět eh, předsedů opozičních stran podepsalo dopis eh, pro pana Van Rompuje, Barosa a Boska a v podstatě i vám všem poslancům Evropského parlamentu. Tam se upozorňuje na blížící se volby 31. října. Hovoří se tam o tom nedemokratickém zákonu, který byl přijat a který vytváří systémovou možnost pro široké podvody a falšování, takže vás upozorňujeme na tuto záležitost. A je zde sedm systémových problémů, které společná, nebo tedy spojená, sjednocená demokratická opozice na Ukrajině vidí v těchto volbách. A odtud tedy ta společná výzva sjednocené opozice. Nemohu souhlasit s celou řadou eh, věcí, které zde byly zdůrazněny poslanci Evropského parlamentu. Někteří z vás hovořili o tom, co stejně tak trápí i ukrajinskou opozici. Hovořili jste o odklonu Ukrajiny od evropských hodnot, od demokratického směřování a demokratického pokroku kterého jsme dosáhli na Ukrajině po demokratických změnách. Usnesení EPP z 13. září se snažilo o podrobnější posouzení této situace, ale netýká se to jen EPP. Evropská unie nedávno vyjádřila také znepokojení ohledně svobody zhromažďování a svobody projevu na Ukrajině. A mohl bych také odkázat na parlamentní fórum eh, společenství demokracií, které združuje poslance všech demokratických zemí, které se také vyjádřilo, že je znepokojeno určitým regresem, pokud jde o demokratické výdobytky dosažené na Ukrajině v posledních letech. Pokud jde o velmi specifické obavy ze strany ukrajinské demokratické opozice, tak k tomu se dostanu ještě později, ale velmi rád bych se ještě stručně vyjádřil eh, k bezpečnostní službě a panem Choroškovským, eh, jejím šéfem, který je také členem největší soudní rady, která má dokonce právo propouštět eh, soudce. Takže vidíte, že je zde jasný střed zájmu v jedné osobě. Takže není žádnou náhodou, že bezpečnostní služba v uplynulých měsících napadá opozici, vedoucí představitele opozice, falšuje trestní vyšetřování a vede lživé vyšetřování proti představitelům opozice. To právě teď dělá bezpečnostní služba na Ukrajině a velmi se podobá bývalé KGB, bývalém sovětském svazu. Takže tváří v tvář takovéto situaci nelze než vyjádřit obavy a znepokojení, protože bezpečnostní složky zasahují do interních eh, stranických záležitostí což je také případ eh, strany vedenou eh, Julii Timošenkovou. Takže tam se říká, úřady prezentují své kandidáty eh, jménem této strany a přitom to vůbec nejsou kandidáti strany Julie Timošenkové. Takže to je věc, která je zcela proti evropské demokracii. Pokud je o celní unii s Ruskem. Já si nemyslím, že současné úřady i přes svou proruskou retoriku by byly schopny uzavřít celní unii s Ruskem. Pokud jde o vyjádření paní Ashton, já sám jsem byl překvapen tímto jejím vyjádřením. Já mám informaci, že i přes to, co říkali členové servisu nebo služby Europress, to tak opravdu bylo a v tomto smyslu nemohu než připomenout eh, notoricky známé prohlášení pana Ferhojgena, jiného vysoce postaveného evropského úředníka, takže to je opravdu velmi negativní a já doufám, že vy, poslanci Evropského parlamentu, se k tomu postavíte. Já jako člen Evropského parlamentu a předseda výboru pro evropskou integraci, se obrátím na vysokou představitelku, aby to vyjasnila, aby vyjasnila, co je správné, co je špatné. Takže vy máte i to, to též právo jako poslanci Evropského parlamentu. A na závěr bych rád řekl, že to, co děláte zde v Evropském parlamentu, abyste hájili právo na svobodu tisku, právo těch, eh, novinářů, kteří jsou zastrašováni a byti. Nedávno koalice odsouhlasila, že výbor pro svobodu tisku bude veden představitelem opozice, novinářem Andrejem Ševčenkem. Ne tím fotbalistou. A doufáme, že to nám dá ještě další páku, ale nezapomínejme, že my jsme v opozici a nemáme dost síly k tomu, abychom legislativně zastavili, zabrzdili to, co se odehrává na Ukrajině. A v neposlední řadě dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem ohledně prodloužení Flexifleet. Já osobně jako první představitel rusko-ukrajinské delegace, pokud jde o flotilu eh, v Černém moři, tak já musím říci, že čím delší dobu zůstane ruská flotila v Černém moři, tím eh, větší hrozbu to bude znamenat pro bezpečnost. Takže já si myslím, že to eh, není chyba. Byla to chyba ze strany prezidenta chyba, která jde proti ukrajinské ústavě a ukrajinským zákonům. Takže já si myslím, že máme určité páky, mezinárodní eh, právo, které nám umožní napadnout tuto dohodu s Ruskem, až se vrátíme zase zpátky k moci, až se dostaneme k moci. Takže na této pozitivní notě bych chtěl eh, skončit, eh, chtěl bych vyjádřit poděkování vám, pane předsedo, i všem ostatním, kteří měli dostatek trpělivosti a vyčkali konce tohoto zasedání. Děkuji vám za váš zájem o mou zemi a za váš zájem o demokracii a o rozšiřování demokracie po celé Evropě. Děkuji vám mnohokrát. Grazie. Děkuji. Děkuji vám všem. Vaše poslední slova jsou i našimi slovy budeme společně pracovat, abychom dosáhli společných zájmů. Příště se sejdeme 5. října v 9 hodin v Bruselu. Končím zasedání, hezký večer.